Drazí kolegové, zahájíme opět naše jednání. Pokusíme se skončit, jak bylo předpokládáno, aby tady tlumočníci nemuseli zůstávat déle. Takže máme bod 13. Opět zahájíme diskusi ke stavu vyjednávání ohledně zprávy Adama Kosy, ohledně společných ustanovení ohledně Evropského fondu a zrušení nařízení číslo 1083 lomeno 2006. Text, o kterém hovoříme obecně, nese zkrátku CPR. Takže, pane navrhovateli, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych vám znovu podal aktuální informace o tom, k jakému vývoji v mezičase došlo. Jak vážení kolegové vědí, v výboru REGI se, jsme měli trialog v, rám, v neformálním rámci a ten probíhá tři čtvrtě roku, jednou za týden vždycky se společně účastníme jednání o na tomto nařízení o obecných ustanovení. Na základě jednacího řádu výbor pro zaměstnanost má tady sdílené pravomoci a nedávno, cirka před dvěma týdny ve výboru REGI, byla předložena konečná verze zprávy ke schválení. Bude to základ pro konečnou dohodu, byť některé části ještě nebyly dokončeny. Víte, že e, to znamenalo velice dlouhý a složitý vyjednávací proces a my jsme tam hájili stanovisko našeho výboru. Přejeme si na základě toho také eh, se stavět k pozměňovacím návrhům. Ale než se dostanu k podrobnostem, dovolte mi, abych vám připomněl, že mandát je eh, mandát pro výbor REGI. Nicméně eh, já jsem musel eh, přihlédnout k tomuto mandátu a musel jsem eh, to zapracoval, protože některé odstavce spadají do sdílených kompetencí. A tady se naši, náš výbor může se k tomu vyjádřit, dát k tomu své stanovisko. Já bych to všechno schrnul v několika bodech. Ve stanovisku Jeden ze základních cílů spočíval v tom, aby jsme použili nejjednodušší postup. pokud je o to, aby finanční prostředky se dostaly na své místo a bylo možné je vynaložit. Mně se ale nepodařilo obhájit toto stanovisko, protože původně tam bylo 130 stránek, pak se to nakonec rozšířilo na 300 stránek. A to z důvodů, které já jsem nemohl ovlivnit. Je mnoho pozměňovacích návrhů, které eh, předložil k tomu náš výbor a chtěli bychom, aby se celý postup eh, stal eh, preciznější. Když se podíváme na pravidla o platbách obecně, tak vidíme, že tady je velké rozšíření, to tež se týká používání aktů v přenesené pravomoci. A tak ten celý postup je poněkud eh, neohrabaný, ale, za to, ale pak se nám podařilo přece, aby byl trošku eh, jednoznačnější a jasnější. Uvedu příklad. Komise eh, má dohody o partnerství a tam se počítá ve původním návrhu s tříměsíčním eh, obdobím. Kompromis byl dosažen o čtyřech měsících a příjemci, to je ta druhá věc, to znamená, ti, kdo vynakládají peníze, které z fondů dostávají, ti zase musí mít jednodušší postup. A zdá se, že to už bylo do textu zapracováno. Výbor REGI navrhl velmi podobné řešení. A když se podíváme na zapojení zainteresovaných stran a občanské společnosti, tak to je podle našeho soudu velmi důležité a k tomu byla předložena celá řada pozměvacích návrhů a také eh, jsme toho dosáhli. Podíváme-li se na pátý odstavec tohoto eh, nařízení, pak zjistíte, že je to lepší, než jak to bylo v původní verzi eh, sféra kompetencí a pravomocí komise tady byla vyjasněna. Myslím, že tady jsme zaznamenali úsměv, úspěch. Ehm, pětiprocentní rezerva tady byla vypuštěna a na základě návrhu bohužel Respektive my jsme chtěli odstranit těch 5%, ale pak to tam přece jenom zůstalo úloha eh, Evropského parlamentu. To byl oříšek, abychom to tam pořádně dostali. A když se podíváme na návrh komise, tak tam měla poslat eh, zprávu parlamentu, kde se hovořilo o, eh, o par, partnerstvích a provádění kontraktů. A já jsem pouze poukazoval na věci, které jsou důležité pro naše stanovisko a podařilo se mi to tam dostat. Takže už se to dostalo do současné verze, kterou má výbor REGI a jsou k tomu tři další věci, které tady ještě musím zmínit e, strategie a rozhodování o místním rozvoji, to má dvě stránky. Na jedné straně jsou státní zájmy a zájmy místních organizací, místní zájmy. Nechtěli jsme, aby e, ta jedna stránka byla převažující, proto jsme řekli 49%, aby prostě tady nikdo neměl oproti druhé straně nějaká privilegia. A doufejme, to přispěje k úspěchu tohoto postupu. Pak je tady další nový e, prvek, to je nákupy pozemků se sem také zahrnuli. A to byl velký nedostatek v tom předchozím sedmiletém období a teď se to napravuje. Moje poslední poznámka, abych to uzavřel, je tato. Myslím si, že toto je nesmírně zajímavá eh, část eh, práce. U, u, při třech příležitostech jsme o tom hovořili. Mluvím o odstavci 84. Jedná se o Evropský sociální fond a o minimálním podílu. My jsme řekli 25%, to by muselo být to minimum, plus určitý pružnostní flexibilní rámec. Sociální fond, to bude další věc, která se bude řešit. A je jasné, že tady je to číslo 25%. Tudíž ve, stanovis, ve stanovisku jsme Eh, to tady na tom trvali během celého postupu trialogu. Během posledního měsíce a půl se to všechno urychlilo. Předtím totiž rada to celé blokovala. Ale zdá se, že teď už se to uvolnilo a vypadá to, že se blížíme ke kompromisu. Já zatím ještě nevím, v jaké přesné formě to skončí. Nevím úplně konkrétně, v jakém směru jdeme, protože pořád je tady plno nevyřešených otázek. Ale zdá se, že rada je schopna jednat o tomto číslu 25 Možná ale eh, tady budou tematické záležitosti, e, určité metodologické, které mohou sehrát svoji úlohu, takže možná, že by nakonec se nějak upravilo to číslo, které zatím je 25 Jak víte, před několika týdny byl předložen kompromisní návrh a e, my jsme se v našem výboru k tomu ve stanovisku vyjádřili. I předsedkyně výboru se toho jednání účastnila a byl vypracován dopis a, zapsán, za, a zaslán výboru Regi eh, s podpisem tří členů. Já jsem byl jedním ze signatářů. Mohu říci, že je zcela jasné, eh, jaké je stanovisko eh, výboru pro zaměstnanost. Možná se nám nakonec nepodaří dosáhnout úplně všeho, protože nevím, jestli se nám podaří eh, udržet to číslo 25%. A možná ale, že se najde nějaké technické řešení, aby nakonec jsme těch 25% dosáhli. Myslím, že Rada už pochopila, jak důležitá ta záležitost je z hlediska Evropského parlamentu a snaží se vypravovat eh, kompromis, který by byl přijatelný. Komise momentálně se zabývá těmi čísly a snaží se najít co nejlepší řešení. A teď jsem zvědav na názory a připomínky kolegů. Ehm, Vzhledem k tomu, že vyjednávací týmy se v široké míře překrývají, tak navrhuji, abychom měli společnou rozpravu, včetně bodu 14, to znamená jednání ohledně Evropského sociálního fondu to nám umožní mít globální přístup k této tematice, která nás zajímá jako výbor Omplua. Nejdřív bude hovořit paní Mona Šartě, aby nás seznámila se stavem vyjednávání ohledně Evropského sociálního fondu, tedy o jednání s radou. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Včera večer jsme měli poslední trialog s irským předsednictvím. Není to poslední trialog, je to poslední trialog s, Irla, s irským předsednictvím. Pokusili jsme se v rámci možností úspěšně provést tuto koordinační vyjednávací práci. Nebylo to jednoduché. Dva poslední trialogy se týkaly vyjednávání ohledně ukazatelů. Dovolte mi, paní předsedkyně, abych se nejdříve zmínila o dojmu z této práce ohledně ukazatelů. My jsme cítili, že mezi ukazateli, které by se tady měly zaznamenat, jsme neměli právo tam uvést žádný negativní ukazatel, který by mohl měřit potíže ale jednalo se pouze o pozitivní vývoj. A i když bychom později v rámci dedukce nebo odpočtu mohli vyvodit existenci určitých problémů, které souvisí s Evropským sociálním fondem. Druhá potíž, kterou jsme zaznamenali v rámci této práce nad ukazateli, spočívala v tom, že tady existují vztahy mezi Evropským sociálním fondem a iniciativu pro mladé. Viděli jsme, že v rámci Evropského sociálního fondu máme otázku záruky pro mladé. A co se týče toho poměru tedy mezi iniciativou pro zaměstnanost a mladých a touto zárukou, tento poměr nebyl příliš zřejmý. Zjistili jsme, že ta zaměstnanost mladých to je víceméně politická deklarace. My jsme chtěli mezi ukazateli mít takový ukazatel, který by nám umožnil měřit tuto politiku. ale přitom jsme měli dosti vágní ukazatele k tomuto bodu. Takže to je stručné rezimé z posledních trialogů. Ať už je tomu jakkoliv, podařilo se nám vyjádřit naše stanovisko ke všem ukazatelům, ale musíme ještě výrazně pracovat s nastupujícím předsednictvím a v tomto ohledu jsme navrhli dvě zasedání spíše skontaktování s novým předsednictvím, buď ve Štrasburku, myslím si 4. července, nebo v Bruselu 10. července. Co se týče vyjednávání o, ohledně minimum share Evropského sociálního fondu, tak tady opět jsme měli problémy z hlediska vyjednávání. Náš kolega Kosa uvedl, nakolik nám všem záleželo na těch 25%. Během vyjednávání však těchto 25% bylo výrazně kritizováno minimálně na úrovni rady, ty se velice vzdálily. Eh, my také nejsme úplně jednotní z hlediska tohoto bodu na úrovni toho vyjednávacího týmu, i to musíme připomenout. V současnosti ta technická řešení, která zmínil Adam Kosa, nás daleka neuspokojují. Nám neuniklo, že proto, abychom se dostali k tomu procentu 25 v rámci minimum share, tak jednou z těch technických podmínků bylo, abychom zúčtovali EFRR z hlediska sociálních podporování, tak, abychom dospěli k těm 25%. Museli jsme tedy EFRR do toho započítat. Co se týče sociálního fondu, tam jsme si byli jistí, ale sociální fond byl doplňován EFRR tak, abychom se dostali k těm 25%. To nemůže uspokojit zpravodajku, kterou jsem, a ani vyjednávací tým. Vzhledem k mandátu, který jsme od vás dostali pro toto vyjednávání mandátu, který byl dosti jasný. Dále. Podívali jsme se, jak to vypadalo se sociálním fondem od roku 89 v porovnání s EFRR. A zde bych chtěla zdůraznit, že v období 89-93 Evropský sociální fond představoval 40 EFRR e a v období 2007 až 2013 představoval 28 Takže vidíme, navíc je tady krize, které musíme čelit od roku 2008. Potřeby z hlediska sociální soudržnosti se zvýšily proto se nemůžeme uspokojit tím, že budeme Evropský sociální fond eh, doplňovat z EFRR, protože bychom tím ještě zvýšili ten nedostatek zájmu ohledně sociální soudržnosti. I my máme naše řešení v rámci vyjednávacího týmu. Zvláště bych vám chtěla připomenout, že Nyní v Evropském sociálním fondu máme také fond pro pomoc těm nejchudším, 3,5 miliardy, takže to bylo minulý týden odhlasováno. To je vlastně další náklad. My bychom byli rádi, kdyby toto bylo zohledněno. Dále ve fondu soudržnosti máme celou tu politiku Connecting Europe. I to je nutné zohlednit, abychom mohli vypočítat nová procenta a vyčlenit je na sociální soudržnost. To je, paní předsedkyně, stručný přehled našeho vyjednávání. Možná, že také přehled prostoru, který máme. V každém případě bych chtěla ujistit poslance ze všech politických skupin, kteří jsou zde, že nám dali jasný mandát, my jsme udělali vše pro to, abychom ho naplnili. Situace byla velmi těžká ve vztahu k radě a vyjednávání s irským předsednictvím nebyla vůbec jednoduchá. Ale nějak neustupujeme v souvislosti s těmi dodatečními náklady, které máme a o kterých jsem se zmínila. Děkuji. Kdo by chtěl vystoupit v této diskusi? Pan Gutiérrez Sí, pues gracias a los dos ponentes por... Děkuji. Děkuji oběma zpravodajka nebo zpravodajovi a zpravodajce za informace. A rád bych vás požádal o to, abychom se zabývali tou hlavní částí. Obě složky už se nacházejí v pokročilém stádu vyjednávání, ale hlavní část tu stále chybí. Nejdůležitější část pro výbor pro zaměstnanost. Rád bych oběma zpravodajům Eh, především panu Kosovi eh, rád řekl, že musíme vyjednávat na dvou frontách eh, v rámci trialogu, ale také v rámci parlamentu s výborem Regi. Proto vás prosím, abyste se zastával těch 25% v článku 84. To není postoj eh, pouze výboru. My jsme to konstatovali v mnoha zprávách, bylo to při, přijato v plénu, eh, bylo to prosazeno, to znamená, že to není pouze postoj našeho výboru vůči výboru Regi, ale je to postoj celého parlamentu a musíme to prosadit. To, co jste řekl, je pravda relativní váha sociálního fondu ve srovnání s dalšími fondy eh, se snížila. To je pravda. Musíme si uvědomit, jaký je význam boje proti chudobě, proti sociálnímu vyčlenění a tak dále. Já si myslím, že jde o to, Eh, abychom to viděli relativně. Paní Mor- Moran Šantě řekla, že nové nástroje jsou započítány do sociálního fondu, ať už je to garance pro mladé lidi, anebo Evropský fond pro eh, nejchudší osoby. Šest a půl budeme mít tedy eh, na vlastní práci v našem fondu o 6,5 milionů euro méně. Jde tedy o to, abychom se eh, těch 25% zastávali jménem celého parlamentu. A další věc, jak to vypadá s vyjednáváním v trialogu, pokud jde o přenositelnost mezi jednotlivými fondy. Jaké, jaká procenta byla avizována, jak to vypadá s vyjednáváním? To je taková uniková cesta především pro ty země, kde se objevují pokusy využít této přenositelnosti, tak aby se prostředky z Evropského sociálního fondu mohly používat v jiných oblastech politiky soudržnosti. A ještě jedna věc, jak to vypadá s rezervou v rámci Evropského sociálního fondu. 20 na boj proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Já jsem prostřednictvím španělského stáleho zastoupení zjistil, že i s tímto s touto částkou, s tímto eh, procentem je určitý problém. To znamená, že eh, jsem navodil některé úvahy a položil dvě konkrétní otázky, snad mi na ně poskytnete odpověď. Děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Ne? Já bych se vyjádřila k té části, která je mezi těmi dvěma problematikami, kde o ten článek 84.3 nařízení CPR a jde o tu část prostředků z politiky soudržnosti, která by měla být vyčleněna pro sociální fond. Během tohoto vyjednávání ten bod, který zajímá Sergio Prioto, je nepřímo součástí tohoto vyjednávání, protože těch 20 na boj proti chudobě a na sociální inkluzi je součástí vyjednávání ohledně ESF. Vy víte, že parlament zamlokoval vyjednávání ohledně ESF této části do té doby, než dojde k dohodě ohledně té odpovídající části v nařízení CPR. Jakmile se nedohodneme na těch 25% ESF z hlediska soudržnosti, tak se nebude tento bod probírat. Vyjednávací tým výboru Emploa, když musel eventuálně akceptovat 23,5 jako část vyčleněna na sociální fond, tak eh, v tom případě my jsme řekli, že to je podmínka dohody. I když eh, o tom nediskutujeme z regi, my jsme si říkali, že to je součástí balíčku. Nedošlo k dohodě s radou. V každém případě eh, rada řekla, že nebude souhlasit. My jsme řekli, že souhlasíme, že o tom nebudeme hovořit v této části, ale nesouhlasíme s těmi návrhy, takže je tady určitá mm, ambivalentnost, dvojznačnost ohledně té části z hlediska ESF. Pro nás těch 20% na chudobu a boj proti eh, nebo ve prospěch sociální inkluze, tato část je pro nás také velmi důležitá. Já vám říkám, jak se na to dívám. V tomto vyjednávání je určitý tlak na uzavření tohoto jednání. Jsme na konci jirského předsednictví. Místní orgány začínají vyvíjet tlak na tuto tematiku. Víte, že minule jsme přišli o jeden rok, protože jsme neměli brzy nebo dostatečně brzy legislativní základ pro organizování výběrových řízení a pro definování operativních programů. Je to velmi těžkopádní, těžkopádný postup, ale pak legislativní základ byl přijat, takže je tady velký tlak i ze strany některých kolegů z výboru REGI. Tlak v tom smyslu, abychom to uzavřeli. Zatím tedy jsme nenašli základ, kde bychom se dohodli. Já si myslím, že politicky je legitimní odolávat. Když se podíváme na závěry z února 2013, tak tam samotná rada uvedla, že část ESF musí být postačující. Pro nás to bylo kolem 25 A tedy před závěrem toho jednání známe eh, ty situace, kdy dole na stránce zjistíte, že je tam připojený nějaký doklad, který vlastně představuje novou pozici rady. To je kouzlo toho vyjednávání, pak si to rozeberete a zjistíte, že ty vlci prostě pronikli mezi ty eh, ovečky a chtěli snížit ten základ, na základě kterého se vypočítává těch 25 E, naposledy jsme prostě zjistili tento postup v nějakém dokladu, který byl připojen, kde se nám říkalo, že těch 25% se bude e, počítat e, v rámci politiky soudržnosti minus Connecting Europe, to je 10 miliard. Takže ten základ, z kterého se bude vypočítávat těch 25%, je menší. Já cítím, že tady je velmi silný tlak kolegů z Regi a irského předsednictví, abychom zítra ráno v 8 hodin to uzavřeli. Já vám říkám, že mně se zdá, že ten prostor na vyjednávání je velmi zužený. Už se mluví o 23,5%. My nemůžeme akceptovat to tu, ten zúžený základ, muselo by to být 23,5 na tom širokém základě, včetně Connecting Europe. A za třetí, to znamená, že je to bez toho fondu pro nejchudší. A tady mm, reakce Regi, která byla oficiální tedy v rámci vyjednávání Evropského parlamentu, to bylo v nějakém textu, který my jsme nevalidovali, tak tam Regi nehovořil o tom, zda tedy fond pro nejchudší je včetně nebo nikoliv, podle nás je naprosto mimo nyní. A politicky já se cítím dostatečně pevná, abych odolávala i v souvislosti s těmi závěry Evropské rady z únoru. Já se soustředuji na priority ze strany rady od té doby jejího zasedání v únoru. Takže Podívejme se na priority Rady a priority Evropské komise. Sice nevyšlo sdělení ohledně sociální dimenze, Víte, že místo toho vzniklo sdělení ohledně zaměstnávání mladých, to je tedy nová věc. A proto návrhy závěrů samotné rady opět zatěžují Eh, Evropský sociální fond. A to v několika ohledech. Jednak se tam v těchto závěrech odkazuje na zaměstnávání mladých, ale také se tam hovoří o nástroji pro mobilitu mladých. je to logické. Oni zkoumají všechny možnosti z hlediska sociální politiky a zaměstnanosti mladých a tyto všechny cesty se združují v tom ESF. Tady já myslím, že máme všechny trumfy pro to, abychom odolávali. Samozřejmě každý má svoji odpovědnost, ale je nám zřejmé, že tato otázka pravděpodobně bude součástí arbitráže Evropské komise. Není to otázka jakési logiky v rámci jednotlivých generálních ředitelství. Ani bych neřekl komise, protože i v rámci kolegia komise zatím stanovisko DG Omplua je naprosto dokonale podporováno příslušným DG z hlediska regionálního rozvoje. Uvidíme zítra. Bude to asi jedna hodina jednání, to není moc. Ale já cítím, že tady my se musíme rozhodnout. Buď to přijmeme, nebo odmítneme. Nesmíme mít strach, že budeme obvinováni, že blokujeme tuto záležitost politicky. Musíme si uvědomit, co se skrývá za tímto bodem vyjednávání. Jinak ty ostatní aspekty tam ten běh věcí je normální. Je tu ještě jeden bod, který bychom měli probrat. A sice, jak přizpůsobíme naši pracovní metodu eh, ohledně té eh, pracovní metody výboru REGI. Víte, že v tomto konkrétním případě REGI přijalo originální postup, který nás vedl k tomu, že jsme tuto originalitu museli přijmout. 5. července minulého roku jsme přijali návrh stanoviska Adama Kosy, ale nehlasovali jsme, hlasovali jsme jenom o pozměňovacích návrzích, tak abychom přistoupili na ten postup REGI. Protože záměrem REGI bylo otevřít vyjednávání pouze na základě pozměňovacích návrhů bez hlasování k celému textu. To bylo ještě před existencí článku 70, takže tehdy otázka mandátu tady vůbec nepadla, protože jinak by to bylo neslučitelné s tou eh, metodikou. Mezitím Regi nyní si představovala, že by mohla zorganizovat tento originální postup, otevřít lhuty pro pozměvací návrhy, průběhu jednání s radou. Takže výbor Regi oznámil lhuty pozměňovacích návrhů ohledně zprávy pana Nistelroy a paní Konstance Krell. Takže Regi bude hlasovat o zprávě CPR, zprávy, která bude jaksi eh, rozšířena a sice 11. července. Tím pádem my se musíme přizpůsobit k tomuto, tomuto postupu. Na schůzce koordinátorů jsme o tom diskutovali, abychom zjistili, jak máme postupovat. Jsme přidruženým výborem podle článku 81 nařízení CPR takže návrh byl, abychom se snažili být velmi efektivní a abychom oznámili lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů po poradě s panem Kosa ohledně článku 84.3 pouze. U těch všech ostatních to potvrdíme hlasováním. Budeme hlasovat o původní zprávě pana Kosy a dále také o té části, kterou jsme připojili v Dubnu a která se týkala iniciativy pro zaměstnávání mladých. Pokud s tím budete souhlasit, pak oznámíme lhuty pro pozměňovací návrhy a sice do 26. června, bude to článek 84.3, 8. července o tom budeme hovořit a 11. července o tom budeme hlasovat. Takže dva dny předtím, než se k tomu vyjádří samotný výbor REGI. V rámci dobré spolupráce mezi výbory by bylo dobré, abychom měli stejný pozměňovací návrh, tak, jak jsme to měli ve zprávě pana Kosy a toto vše by mělo být v angličtině. Doufám, že jsem byla jasná. Nebylo to moc jasné, říká paní předsedkyně. Je to jasné? Není to jasné. Takže musíme se přizpůsobit tomu postupu regi. To znamená, že budeme muset znovu hlasovat ohledně něčeho, co, o čem jsme hovořili během schůzky koordinátorů. To znamená, musíme se soustředit na tu kritickou záležitost, to je ta část ESF v rámci politiky soudržnosti. Než uzavřu tento bod, tak bych ještě předala slovo oběma zpravodajům. Nevím, v jakém pořadí chcete eh, vystoupit. Pan Adam Kosa. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a négy hozzászóló és elnök asszony tartalmas összefoglalót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 je jasné, že uspokojivá část ESF, jak to uvedla Rada po svém samitu v únoru, není nezbytně eh, tou stejnou uspokojivou částí pro nás v rámci našeho výboru. Já se pokusím schrnout stanovisko našeho vyjednávacího týmu. Uspokojivá část ESF F. Politice soudržnosti na rok 2014-2020, na které nám záleží, to je 23,5 fondu soudržnosti, včetně Connecting Europe, bez e, e, EZFRV v tom procentu 23,5. Já myslím, že je to jasné. To je linie, kterou budeme zastávat zítra ráno. Nemůže mít všecko v ESF, to znamená záruky pro mladé, zaměstnávání, mobilitu a také fond pro nejchudší a boj proti chudobě. Není možné, aby toto všechno bylo v ESF, aniž bychom tam měli tu uspokojivou část ESF ve Fondu soudržnosti. Připomínám, že k bodu 13 ke zprávě Adama Kosy budeme mít pozměňovací návrhy pouze k článku 84.3 a to do 26. června pouze v angličtině a budeme hlasovat 9. července po diskusi, kterou budeme mít 8. července. 8. budeme diskutovat a 9. hlasovat. A nyní se dostáváme k bodu 15. Alessandro Serkas bude hovořit. On odešel. Tím hůře pro něj. Takže bod 16. A bude hovořit Sari Esajach. A seznámí nás se svým návrhem zprávy ohledně změny směrnic cílem uvést je do souladu s nařízením číslo 1272 lomeno 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Paní zpravodajko, máte slovo. Serka just arrived. Eh, pan Serka zrovna dorazil. Okay, so... Dobře, děkuji paní předsedkyně nařízení 1272 z roku 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí zajišťuje soulad stávajících právních předpisů EU se systémem GHS, což je systém OSN sloužící k identifikaci nebezpečných chemických látek a informování užitelů o souvisejících, uživatelů o souvisejících rizicích prostřednictvím standardních symbolů věc na obalu a na bezpečnostních listech. Poté, co bylo přijato e, výše uvedené nařízení, bylo nutné provést technické úpravy pěti směrnic které už tady paní předsedkyně zmínila, které obsahují odkazy na právní předpisy EU o klasifikaci a označování chemických látek. Sladění odkazů a terminologie těchto pěti směrnic s příslušným nařízením nevyžaduje žádné změny v rozsahu nebo úrovni ochrany, kterou tyto směrnice poskytují. A ani bych nepovažovala za rozumné se do tohoto procesu v současné fázi pouštět. Pozměňovací návrhy k těmto pěti směrnicím předložené komisím jsou tudíž čistě technické povahy, stejně jako pozměňovací návrhy v tomto návrhu zprávy. Je však zjevné, že všech pět směrnic by mělo být co nejspíše revidováno, aby se zajistily koherentní právní předpisy a odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v případě, že jsou v pracovním prostředí přítomné nebezpečné chemické látky a směsi. Já jsem k tomu přičinila ještě poznámku v úvodních ustanoveních a domnívám se, že my tady v parlamentu, parlamentu bychom se neměli příliš pouštět do čistě technických záležitostí, které nevyžadují žádná politická rozhodování. Nicméně snažila jsem se dát ty technické Eh, pro korekce, kde chyběly, alespoň jak já tomu rozumím, v návrhu komise. Rovněž jsem poskytla odůvodnění ke svým pozměňovacím návrhům a myslím, že to tady nemusím opakovat. Hlavně šlo o to, aby ty směrnice byly eh, sladěny eh, co do terminologie a klasifikace látek a směsí v tom nařízení, aby to bylo pokud možno co nejpřesnější. Hlavně článek 1 o zdraví E, a, a v pr- pracovních, pracovních prostředí. Jedná se o všechny ty návrhy, které musí být správně označeny, musí tam být piktogramy. To všechno by v tom nařízení mělo být. Také jsem tam dala zbytek e, článku 1, kde se hovoří, což komise čistě e, s omylem vypustila myslím si, že První eh, červen 2015 by měl být tím dnem, kdy už by tato směrnice měla opravdu vstoupit v platnost a dodržovat se, protože to je datum, které se eh, uvádí v nařízení eh, jako datum, kdy už ty látky a směsi mají být klasifikovány, označovány a baleny v souladu s touto směrnicí 45.1999. Pokud se jedná o delegování pravomocí, pomocí eh, komise. Mělo by to být podle současnější praxe, ale já jsem se rozhodla to nedělat. Myslím si, že lepší by to bylo nechat to až na tu dobu, až dojde k patřičné revizi všech pěti směrnic. Tady eh, v tomto výboru často říkáme, že eh, určité legislativní akty jsou čistě technického rázu. A pak, když se do nich pustíme, tak eh, najednou vypadají vysoce politicky. Ale odvážím se říci, že v tomto případě se opravdu jedná o záležitost velice technickou a ráda bych poděkovala svému asistentovi, protože on má eh, technické vzdělání a bez jeho pomoci bych nebyla bývala schopna tu zprávu vypracovat, protože věru je velice technická a proto mm, budu ráda, ehm, když se k tomu vyjádří i stínový zpravodajové. Děkuji. Děkuji. Takže vaši stínoví zpravodaji jsou tady. Ole Kristensen, předávám mu slovo. Chce ještě někdo se přihlásit? Poté zatím ne, takže Ole Kristensen má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také paní zpravodajce za veškerou práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, to je pro náš výbor priorita alespoň pro nás, jako pro sociální demokraty, ale myslím si, že pro celý eh, Evropský parlament. Eh, v článku 31.1 eh, je řečeno, že každý zaměstnanec má právo na zdravé a bezpečné pracovní místo. Musíme si uvědomit, že komise v roce 2007 konstatovala, že počet pracovních úrazů se do Eh, roku 2012 má snížit o 25 Měli bychom tento slib komisi připomenout. Nicméně během krize jsme museli konstatovat, že komise spochybnila základní standardy zpěté s pracovními místy. Jsou to ty standardy, které by měly chránit evropské zaměstnance. Například komise velmi váhala, pokud jde o sociální dialog, protože právě v sociálním dialogu jde o dohodu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v oblasti kadeřnických služeb a bylo řečeno, že malé a středně velké podniky by měly být chráněny před přílišnými přílišnou administrativní zátěží, nicméně já si myslím, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není administrativní zátěží a není možno za něco takového považovat. Technicky Ký název této směrnice v sobě skrývá pouze tu skutečnost, že jde o to, abychom vytvořili lepší podmínky. Zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu s chemikáliemi a dalšími nebezpečnými látkami, se často nacházejí právě v malých a středních podnicích například mezi kadeřínky a holiči. Mnoho malých a středních podniků totiž používá ve, při své práci velmi nebezpečné chemické látky a je velmi důležité, abychom při práci na této směrnici eh, nezapomínali na bezpečí a zdraví při práci, protože to nemůžeme považovat za čistě technickou záležitost. Pokud se podívám na práci zpravodajky, tak je velmi dobré, že musíme vzít v potaz technologický vývoj a že musíme neustále dbát na to, že je potřeba provádět novou mm, evaluaci, nové zhodnocení, že se zle, e, změní podmínky v důsledku e, technologického pokroku, ale my jako sociální demokraté se chceme soustředit i na to, abychom nepromeškali žádný technický vývoj, abychom učinili všechno pro to, abychom mohli naše zaměstnance ochránit. Já vám velmi děkuji na návrh a těším se na další vyjednávání hlasování. Děkuji. Thank you. Does anyone else want... Děkuji. Eh, přeje si ještě někdo se k tomu vyjádřit? Nikoliv? V tom případě požádám komisi, paní Mujtino. Máte slovo, paní. Děkuji, eh, mnohokrát děkuji za tuto příležitost, abych eh, se zmínila o tomto návrhu směrnice. A jak už paní zpravodajka řekla, jedná se o uvádění do souladu pěti příslušných směrnic s novým systémem klasifikace nebezpečných látek a směsí. A já bych vám ráda připomněla e, vývoj nařízení CRP, protože to sam, CLP, Eh, protože to vlastně sem zavádí jednotný systém, strukturu, přičem jsou tady dvě různé eh, klasifikace a označovací systémy. Jedná se o nebezpečné eh, látky, tedy směrnice k tomu a směrnice o nebezpečných přípravcích. A o tom se teď hovoří v těchto pěti směrnicích, které se týkají zdraví a bezpečnosti. A tam ale už není odkaz na druhý pilíř požadavku na označování před dopravou, a které se teď sjednocují v rámci nařízení CLP. My, když jsme zpracovávali návrh eh, této směrnice, tak eh, jsme, eh, tak eh, jsme přišli na to, že tedy jedlo, jednalo se o to, jak uvést do korelaci předchozí systémy a nařízení CLP, protože ta korelace není vždycky přímá. Proto jsme zaujali takový přístup, abychom našli co možná nejvíce odpovídající korelace v souvislosti s těmi látkami a směsemi, které byly zahrnuty do starého systému a zároveň je třeba pokračovat v ochraně na vysoké úrovni zdraví a bezpečnosti práce. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které byly předloženy k návrhu zprávy a e, Některé opravdu se snaží lépe eh, obrážet eh, terminologie, která se používá v nařízení CLP. To se týká několika, například 5, 10, 11, 14, 13, 14, 15, 16, 17. A pak jsou další pozměňovací návrhy, které sem zavádějí další kategorie látek a směsí které lze eh, pokládat za eh, takové, že jsou v souladu s přístupem, který je v pozměňovacím návrhu 1. A ten se zase snaží o to, aby se směrnice eh, revidovala tak, aby byla možná průběžněji přizpůsobovat technickému, technologickému rozvoji. Nakonec bych chtěla jenom zmínit poznávací návrh číslo 4, protože návrh komise zahrnuje text, který je v původním eh, znění technice 90, té směrnice 90 2.80, eh, to je o, eh, to se týká těhotných pracovníků a pak je tady slovo classified, to je navrženo v pozměňovací návrh číslo 4 a to se změnilo v souvislosti podle tedy původního textu té stávající směrnice. Děkuji. Thank you. I give the floor back to the... Dovolte, abych zase eh, pozvala paní zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně. Určitě všechny tyto rady, které padly ze strany komise, Eh, budeme bedlivě zkoumat a zejména proto, že, jak už jsem říkala, nechceme některak měnit podstatu směrnic. Jde nám o to, abychom opravdu měli koherentní legislativu a aby tedy to nařízení eh, mělo předpokládaný účinek. Děkuji vám za vaše případné poznámky a děkuji také momentálně jedinému přítomnému stínovému zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Huta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. června ve 12 hodin a následně budeme 26. Eh, září hlasovat ve výboru pro zaměstnanost. A nyní se pojďme vrátit k výboru číslo 15, cesta delegace výboru pro zaměstnanost a sociální věci do Vilniusu a v Litvě ve dnech 2. a 3. května tohoto roku. Prezentaci přednese předseda delegace Aleksandro Serkas a Následně se k tomu budou moci vyslovit případní další e, členové delegace, pokud ti budou přítomni. Nejprve má slovo pan Čerkas. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Již zaznělo, že jsme do Vilniusu jeli ve dnech 2. a 3. května, byla to delegace našeho výboru, a byla tam paní Lambert, potom eh, litevská kolegyně Blinkevičiute a já. Já jsem byl vedoucím delegace. Měli jsme eh, běžná zasedání, setkali jsme se s ministrem pro práci a sociální věci, eh, se sociálními partnery, Setkali jsme se také s nevládními organizacemi, podívali jsme se na některé projekty, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu a kromě toho tady byly eh, i určité nové zajímavé věci, eh, například to, že jsme se setkali eh, s paní prezidentkou a kromě toho jsme navštívili agenturu pro rovnost, rovné příležitosti jak víte, brzy začne litevské předsednictví a proto jsme se chtěli podívat na to, jak vypadá sociální sféra eh, v této zemi. Dialog. To bylo jedno z témat na našem programu. Já si myslím, že tady jde o témata, která dobře eh, známe, například směrnice o vysílání pracovníků. Litevské předsednictví si je toho vědomo, vypadá to, že jsou dobře připraveni. Nicméně byli poněkud nejistí, protože je to první pobaltská země, která převezme předsednictví v Evropské unii, ale nepochybně budou pracovat velmi intenzivně. Jednou věc bych rád zdůraznil. Paní prezidentka se také angažovala v tom, abychom pokročili eh, při schvalování eh, víceletého finančního rámce. V této souvislosti zmínila eh, čistě politické otázky spjaté s budoucností Evropské unie. A musím říci, že zůstala velmi mm, tvrdá, když jsme se vyslovovali ke stanoviscím rady. Pokud se tak stalo, tak eh, rychle změnila téma a eh, začala dokonce spochybňovat eh, reprezentativitu parlamentu. To znamená, že vůbec nevěděla, že v oblasti rozpočtu a s ním spojené legislativy máme rovnocené postavení. Vypadá to, že někdy ehm, mají lidé pocit, že rada je jediná, která do toho může mluvit. Už jsem hovořil o tom, že jsme naštívili Institut pro eh, rovnost pohlaví. Je to instituce, která se věnuje vědecké výzkumné práci a sbírá a rozšiřuje informace o rovných příležitostech obou pohlaví. Kromě toho eh, vypracovává studie o harmonizaci soukromého a pracovního života. A kromě toho se soustředí na otcovskou dovolenou. Pan Kolega Kristensen o tom hovořil, že něco takového eh, dobře funguje ve Švédsku a v Dánsku. V každém případě jde o to, aby muž i žena převzali eh, stejnou zodpovědnost za péči o děti v této rané fázi. Musím říci, že práce eh, v tomto institutu pro rovnost pohlaví probíhá velmi koncentrovaně, velmi přesně a je dobré, že postupujeme vpřed. Já si myslím, že litevské předsednictví eh, bude pracovat s velkým nasazením, zároveň jsou si vědomi toho, že mají před sebou velmi obtížné úkoly, ať už je to rozpočet nebo další věci, nicméně jsou ochotni eh, převzít co možná největší díl eh, práce a myslím si, že svým postojem stojí parlamentu poměrně blízko. Děkuji za tento přesný popis. Pochopila jsem, že máte určitou výhradu z hlediska interpretace eh, parlamentu jako spolu zákonodárce, co se týče partnerky, kterou jste zmínil. Ale o tom nebudeme nyní vyjednávat. Víte, že první test jsme měli s irským předsednictvím. Spravodajka eh, ESF před chvílí uvedla, že v podstatě bychom se měli sejít společně buď během strasburského zasedání nebo v Bruselu. My také přivítáme ministrini na výboru 9. července a já osobně 12. července budu v Litvě a budu se také účastnit neformálního zasedání EPSCO. Takže uvidím, zda platí to, co jste tady uvedl. Teď se dostáváme k následujícímu bodu pořadu jednání. Je to bod 17. Zde se budeme zabývat návrhem pro Envy. Je to stanovisko k ekologické inovaci, pracovním místům a růstu prostřednictvím politiky životního prostředí. A navrhovatel je Phil Benyon, předávám mu slovo, aby nás seznámil se svým návrhem stanoviska. Pane zpravodaji, máte slovo. Yes, uh, thank you. Uh, yes. Děkuji, ano, jak jste řekla, Envy výbor tady připravuje zprávu z vlastní iniciativy ohledně potenciálu ekologických inovací pro pracovní místa a růst. A my k tomu dáváme stanovisko, protože jsou tady jasné příležitosti pro nové pracovní místa v rámci ekologických inovací této politiky. Zejména se to týká budoucnosti různých odvětví, bioplasty, Zkrátka je tady celá řada různých sektorů eh, v rámci eh, této biotechnologické oblasti. Já jsem připravil stručné stanovisko, doufám, že ho doplní pozměňovací návrhy a samozřejmě, že vítám konstruktivní návrhy kolegů k této věci. Evropská unie má eh, velký cíl do roku, v rámci strategie Evropská 2020, aby vytvořila udržitelnou inkluzivní eh, techno, inovační technologie a je tady velký potenciál, aby Evropská unie byla opravdu v popředí nové zelené technologie, aby se přešlo na ekologicky udržitelné hospodářství a aby se podpořily růst a pracovní příležitosti. Rovněž je důležité, abychom zajistili, že tyto technologie Eh, že my pořád budeme ve, na špičce a že prostě nakonec nebudeme dovážet věci ze zbytku světa, když bychom měli je v první řadě dělat sami. Uh, Eh, hospodářská krize vytvořila výrazné omezení pro rozpočty, to víme, vedlo to ke škrtům a proto eh, investiční kapitál je méně k dispozici. Strategické financování zásadních projektů, které zajistí dlouhodobý a střednědobý růst, budou velice důležité pro ekonomické oživení a tyto investice musí také přispívat k ekologickým cílům a podbuzbovat inovace a zajistit také lepší výsledek pro Ehm, spotřebitele a podpořit také eh, potenciál zeleného sektoru pro pracovní příležitosti. Jak si uvědomujeme, zaměstnání se pořád diversifikuje. Není to jenom průmyslové odvětví, ani jenom ser, služ, odvětví služeb, protože se zase objevují různé malé nové eh, sektory a proto ekoinovace mohou zajišťovat různé druhy prací, inovace, fyzické instalace, zavádění pro projektů do praxe, e, instalace. A je to tedy velice rozmanitý úkol. A pak pracující v e, Evropě budou mít e, možnost najít praxi podle svých dovedností a je třeba zajistit možnost pro školení, tak aby bylo možné přecházet na tyto nové zelené projekty. Proto je klíčové, aby parlament podpořil komisi členských států při realizaci této představy a to nejen v rámci ekologického pokroku, ale také, abychom se dopracovali udržitelného rozvoje rozvoje a zaměstnanosti a musíme koordinovat také rozvoj e, dovedností. Já vítám samozřejmě konstruktivní přísmovinky a e, těším se na e, to, že konstruktivně přispějeme k tomu, co dělá NV. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Žan bude hovořit, pak Alessandro Sirkas. Žan Pach. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku bych chtěl poděkovat kolegovi za povedené stanovisko. Já si myslím, že ve svém vysvětlení jasně nastínil situaci a také hovořil o těch velkých výzvách a o cílech. Ty byly zadány jasně ze strany komise a je nutné v tomto pokračovat i nadále. Hlavní body, jak to již nastíněno, jsou inovace, Inovace to je alfa, omega pro růst. A dodatečně samozřejmě to musí být také inovace příznivá z hlediska životního prostředí, ale také výzkum a investice v této oblasti. Pro nás je také důležitý bod, o kterém hovořil pan Benjon, celá oblast vzdělávání. Ekologické inovace samozřejmě se mohou zajistit pouze, pokud máme kompetentní pracovní síly. Celkově si myslím, že tento přístup je bez pochyby dobrý. Jako vždy, na základě nedostatku místa není možné toto rozpracovat ještě více. Pouze bod 5 sice mi nedělá velké starosti, ale Myslím si, že by měl být trošku jaksi odvážnější, pokud se hovoří o těchto velkých výzvách z hlediska zvládnutí ekologických inovací. Já myslím, že tady můžeme najít formulace, které by možná mohly by neměly být tak úplně silně vyjádřeny. Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, inovace, výzkum vytváření pracovních míst, to z hlediska trvalého e, vývoje. To je v pořádku, myslím, že tato, toto stanovisko celkově je v pořádku a zcela jistě se mu dostane naší podpory. Pouze některé body bychom připojili anebo propracovali více. Děkuji. Alessandro Serkas. Mi kolega Kika Gons, que está en este momento... Děkuji. Já promluvím jménem Kingy Guns, která tu není, která se omlouvá, protože se musí účastnit jiného jednání a zkazuje, že dokument, který Phil Benyon navrhl, je pořádku. Možná, že bychom tam mohli zmínit několik málo věcí. Eh, toho se také týkají naše pozměňovací návrhy. Musíme dostatečně eh, zdůrazňovat vzdělávání, protože hovoříme o střednědobém a dlouhodobém výhledu a v tomto ohledu je eh, vzdělávání velmi důležité. A kromě toho, v tom stanovisku není zmíněno slovíčko kvalita a já si myslím, že inovace do budoucna bude záviset na kvalitě, bude záviset na eh, nákladech, ale také na kvalitě a excelenci. To znamená, že si musíme uvědomit skutečnost, že v budoucnu nastane nová éra, která bude vyžadovat koordinaci. Eh, podniky už nebudou pracovat na svém malém písečku, ale budou muset využívat synergické efekty, Eh, univerzity budou muset spolupracovat eh, s podniky, eh, zkrátka všichni spolu budou muset spolupracovat. Nabízejí se nové šance, ale zároveň budeme čelit novým úkolům, novým výzvám. A to znamená, že podniky, průmyslová odvětví budou muset projít obtížným obdobím transformace eh, a nastane něco jako sociální darwinismus. Dokonce mohu říci, že i ti, kteří budou trochu pokulhávat nebo nebudou těmi vítězi, budou v tomto eh, období přechodu potřebovat eh, pomoc. Děkuji. Děkuji. Žádá ještě někdo o slovo? Ne, Pan Martin z komise. Donc, euh, la commission tient tout... Komise chce nejdřív vyjádřit ocenění této zprávy, která je velmi faktická, jasná, stručná, užitečná. Na doložení propojení mezi ekologickou inovací a zaměstnaností vyšla nedávná zpráva, kterou provedla eh, výkonná agentura pro konkurenceschopnost. Tam byl součástí demonstrační program této ekologické inovace a v této zprávě se prokázalo, že každý projekt financovaný v této oblasti vygeneruje 8 stabilních pracovních míst po pěti letech. Samozřejmě to je číslo, které se nedá ze všeobecnic, nicméně to propojení zde existuje. Existuje zde obrovský potenciál, kterého můžeme využívat všichni. A ještě jednu takovou velmi základní připomínku, která spočívá v tom, že je nutné zajistit, aby ekoinovace byla zafinancována na výši těch náročných záměrů, které byly definovány. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Nikoliv, tak znovu bude hovořit zpravodaj pan Phil Benyon. Ano, já vítám všechny obdržené připomínky a určitě stínoví zpravodajové také dodají další formulace a trošku ten rozsah roz, eh, rozšířejí. Jak víme, eh, vždycky je to jenom eh, máme vždycky jenom možnost vytvořit něco krátkého, takže to musí být hodně k věci. A ještě bych jenom chtěl něco říci, co to má co dělat Eh, s eh, vzděláváním. Já pracuji s naší místní školou Staffordshire. Eh, tam jim hodně jde o to, aby právě poskytovali kurzy i k ekoinovacím. Jako A já už s nimi spolupracuji na té vzdělávací stránce tohoto mm, projektu, protože oni jsou velice pro. Děkuji. Takže pozměňovací návrhy by se měly odevzdat do 2. července 5. září se jimi budeme zabývat, 18. září se podíváme na kompromisy a budeme zároveň o nich hlasovat tak, aby výbor Anvi je mohl zohlednit, aby mohl hlasovat 25. září. A tím se dostáváme k následujícímu bodu, je to bod 18, kde se jedná, abychom vypracovali stanovisko pro jury ohledně převodu legislativních pravomocí a kontroly výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. Koordinátoři si přáli, abych vás mohla seznámit s tímto návrhem stanoviska. Obdrželi jste návrh v tomto smyslu, který odpovídá těm známým omezením, které všichni známe, to známe, máme tam omezený počet znaků, takže vám navrhuji, abychom se soustředili na několik hlavních os. První osa zdůrazňuje, že parlament musí zaujmout horizontální přístup k provádění pravomocí spojených s víceletým finančním rámcem a se skutečností, že musíme zdůrazňovat, že eh, delegování aktů v přenesené pravomoci musí zohledňovat tyto otázky z politického a strategického hlediska. To je něco, co ověřujeme, mm, pokud v rámci zprávy Juty Steinruck vyjednáváme o těchto aktech přenesené pravomoci v souvislosti s její zprávou ohledně programu sociálních inovací v Evropě. Můžeme také připomenout, že konference předsedů uvedla, že co se týče legislativních návrhů víceletého finančního rámce, a prvků, jako jsou cíle a priority a finanční subvence v širokém slova smyslu, toto vše musí být přijímáno prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, pokud tato upřesnění nebyla zakotvena v základním právním aktu. Vedle toho vám navrhuji, abychom vyjádřili kritiku Rady a komise, ne konkrétně vámi v rámci této záležitosti, ale je to proto, že musíme konstatovat, že tyto instituce se systematicky snaží nepoužívat v legislativních návrzích aktiv přenesené e, pravomoci. A to vede k situaci institucionálního zablokování, což je politování hodné. Rada a komise ve skutečnosti jakoby nedostatečně dodržovaly články 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o jednoznačně odlišný charakter aktů v přenesené pravomoci od aktů prováděcích. Navrhuji, abychom připomněli nezbytnost pro Evropský parlament popírat rozhodnutí, které bylo přijato komisí nebo je přijímáno komisí, pokud se nerespektují tyto meze eh, těchto prováděcích aktů, jak tomu například eh, bylo eh, z hlediska rozhodnutí o EURES. Víte, že u této otázky EURES jsme museli požádat jury, aby se obrátila na soudní dvůr, vzhledem k tomu, že z hlediska aktů přenesené pravomoci nebyly respektovány práva. Já vám říci, že stanovisko soudního dvoru je nyní rozpracováváno a až na konci legislativního období budeme mít eh, toto stanovisko. Nakonec vám navrhuji, abychom zdůraznili, že v rámci eh, komitologie to znamená postupů, které již byly předmětem regulativního postupu s kontrolou, tak aby tyto akty byly přijaty v rámci aktů přenesené pravomoci, ale to se nás netýká přímo. Takže tady máme dvě hlavní informace. Například, eh, ne, především chceme horizontální přístup k provádění pravomocí spojených s víceletým finančním rámcem. To zvláště se odkazuje na vyjednávání ohledně zprávy, které říkáme psi, a potom je nutné, aby komise plně respektovala aktiv přenesené pravomoci. Domníváme se, že v případě Eurosu tak tomu nebylo ze strany komise. Tím jsem vás seznámila s přesným obsahem tohoto stanoviska a jsem vám samozřejmě plně k dispozici, abych případně doplnila tuto záležitost, kdo žádá o slovo. Vidím, že to všechny úžasně baví, toto téma, takže přesto je to důležité téma. Teď chápu, proč jsem já zjedila toto téma, Myslím si, že je to důležitý text z hlediska pravomocí našeho výboru, protože parlament už celá léta bojuje za tuto otázku v souvislosti s komitologií a také spolurozhodovacími povinnostmi, tak aby nebyl parlament obcházen anebo úplně dávan stranou v souvislosti eh, s akty přenesené pravomoci komise. Pokud stále nikdo nemá komentář. Navrhuji, abychom zaznamenali termíny pro pozměňovací návrhy, kterých bude jistě mnoho. 25. června a 5. září se tím budeme zabývat. Hlasovat budeme během 25. a 26. září a Jury se k tomu bude vyjadřovat v rámci zprávy pana Sajera 9. a 10. října. Tím jsme tedy dokončili tento bod, který je na pořadu jednání a nyní v rámci bodu 19 se budeme zabývat mm, návrhem stanoviska. které má vypracovat náš výbor pro příslušný výbor pro právní záležitosti. Jedná se o genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady, společností kotovaných na burzách a příslušných opatření. Já myslím, že se jedná o ty slavné kvóty žen ve správních radách. Výbor pro ženy je spoluzodpovědný příslušný výbor společně s jury. Naší navrhovatelkou je Marie Cornelisen a já jí předávám hned slovo, aby se zabývala 167 pozměňovacími návrhy, z nich 42 pozměňovacích návrhů pochází od ní samotné. Paní navrhovatelko, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Především chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a ostatním, kdo předložili pozměňovací návrhy. Jsou tady do jisté míry rozrůzněná na stanoviska, což nepřekvapí, ale je tady také mnoho dobrých nápadů, které mě samotnou nenapadly a i značný konsensus, čili je to vlastně pokrok a zdá se, že mnoho z nás je ochotno tady spolupracovat hodně úzce, abychom nakonec dospěli k co nejlepšímu výsledku pokud všechno půjde dobře, nebo šlo dobře, tak všichni už jste dostali eh, toto barevně vybarvené schéma. Já jsem byla v letadle před několika týdny a najednou mě napadlo, že se v tom musím eh, sama eh, vyzva, vyznat, jak to bude vypadat pro členské státy a podniky. Tak jsem si to takhle nakreslila na ubrousku v letadle a jeden z mých asistentů to pak přetvořil do této podoby. Myslím, že nám to usnadní porozumění a také možná během lobování u členských států. A myslím si, že je to i dobře v souladu s, podnám, s poznámkami, které měl pan Benim, když jsme to tady posledně diskutovali. Vlastně začíná to nalevo nahoře, ten diagram, kde členské státy musí vyhodnotit, zda už mají taková opatření, pokud eh, no, pak můžou požádat pro, po, o pozastavení a pokud ne, pak tohle jsem, čili mohou požádat o pozastavení. Pokud jde o mne, pak eh, se to může týkat jakékoliv politiky jenom pokud si eh, členský stát sám věří, že zádoucí výsledek bude dosažen, je to v pořádku. Pokrok se bude hodnotit v roce 2017 a pokud bude shledán dostatečným, pak to bude eh, vést k úspěchu. A pokud nebude shledán eh, dostatečným, a nebo pokud ten členský stát již nemá opatření, pak bude muset zavést legislativu, jinak bude eh, postup za porušování legislativy a bude to bez tak muset udělat. Podniky budou muset také zjistit, zda tam mají 40% zastoupení pohlaví. Pokud ano, je to úspěch, jinak budou muset postupy uspůsobit. A pokud tedy ano, tak buď mají výsledek, který je v pořádku, nebo ne. Pokud je to OK, tak zase je to úspěch. Pokud ne, tak to budou muset vysvětlit a podniknout opatření. Tady se snažíme také změnit něco ve směrnici. Pokud je podnik, který si vede dobře a dosahuje výsledku, pak eh, ty požadavky na zprávy eh, budou, budou co nejlehčí. Ale samozřejmě, že to stoupá, tyto požadavky, tam, kde výsledek dostačující není na výkaznictví, čili na pravé straně v tom dolním rohu tam je taková smyčka, ve které se ocitnou tyto podniky. Výsledek je dobře, ne, musíte to vysvětlit a podniknout opatření. A v téhle smyčce se budou točit tak dlouho, Eh, dokud tam eh, to bude ukázáno, že úspěch ještě není. Sankce se uplatní pouze v tom případě, že podnik eh, odmítne své postupy uspůsobit anebo odmítne něco vysvětlit a podniknout další opatření. Čili o to není o to, aby se dosáhlo hned těch 40%, ale za to, že nebudou dělat nic, za to budou sankce. Pak bude snad jasné z tohoto schématu, že členské státy budou postiženy jenom za to, když nebudou dělat stát nic a to tež se týká podniku. Pokud členský stát má vynikající a fungující politiky, je to v pohodě. Pokud podniky mají úspěšné, skvělé politiky, tež je to v pohodě. Čili povede to potom všechno pouze a jedině k úspěchu. Doufám, že tohle je užitečné. Ještě několik eh, připomínek k pozměňovacím eh, názoru, návrhu. My si my příští týden na zasedání eh, stínový zpravodajů budeme hovořit o rozsahu. Zda se to má i roztahnout na kotované malé a střední podniky nebo na všechny malé střední podniky nebo i na všechny nekotované podniky, nebo zda by se to mělo dále zúšit pouze na malé eh, ne, kótované podniky. Jsou prostě zatím různé návrhy v tomto směru, kterými se budeme zabývat. Pak výměna eh, úspěšných praktik, to je jistě dobré, jak eh, harmonizovat všechno také s rodinným životem, to se říká v vodních ustanoveních, transparentnost, to jsem dal hlavně pan Ludvíkson jakým způsobem Eh, ty jmenovaní členové správních rad, jak, eh, které budou jmenovat odbory, co s tím, nebo zase z, eh, z, akcionáři a jak zacházet se sankcemi. My tady chceme preskribovat pouze minimální úroveň sankcí, nebo vůbec se to možná ponechá na rozhodnutí členských států. To je snad všechno, takže teď si ráda poslechnu o stínové zpravodaje. Děkuji mnohokrát. Paní Esajach, vy tady zastupujete Edith Bauer, je to tak? Takže paní Esajach a pak paní Marky. Děkuji. Paní předsedkyně Edith Bauer se bohužel nemůže účastnit a já jejím jménem budu prezentovat její názory. V některých bodech by moje názory byly jiné, ale tak tomu zkrátka v EPP je. Za prvé by ráda zdůraznila význam tohoto návrhu a domnívá se, že všichni se můžeme shodnout na tom, že byť eh, tu již několik desetiletí funguje legislativa, která bojuje proti diskriminaci, stále ještě jsou tu eh, významné rozdíly mezi oběma pohlavími, genderové rozdíly. Komise navrhla legislativu, která by měla zlepšit rovnost pohlaví, konkrétně v oblasti obchodu. Edith Bauer vítá skutečnost, že eh, komise se snaží udržet opět eh, návrh na racionální úrovni a domnívá se, že pokud my eh, pracujeme na tomto legislativním aktu, tak bychom měli na pomoci zrodu nové směrnice a neměli bychom přijímat pozměňovací návrhy, které by způsobovaly to, že se dostaneme do slepé uličky, tak jak se tomu děje v jiných souvislostech. Eh, domnívá se, že komise eh, se vynasnažila zůstat v, reál, v, v, v reálných eh, hranicích a že bychom se o to měli také vynasnažit. Kvůli našim voličům bychom měli na pomoci tomu, abychom vytvořili směrnici, která eh, zlepší a upevní pozici žen v podnicích. Domnívá se, že bychom se měli držet hlavní linie návrhu komise, pokud jde o oblast působnosti eh, této směrnice, mělo by se to týkat pouze eh, podniků kotovaných na mm, burzách. Nicméně není proto, abychom do toho začlenili malé a střední podniky, byť někteří kolegové tento názor projevili. Dále eh, paní Bauer souhlasí s pozicí komise, pokud jde o to, že bychom měli za, z, Eh, dosáhnout alespoň 40 žen eh, mezi nevykonnými členy správní rady s tou eh, možností, že a e, třetinu, pokud tady budou zastoupeny mále. Dále paní Bauer říká, že bychom se měli vyhnout e, tomu, abychom tam zahrnovali všechny v jakékoliv fázi. A na závěr se paní Bauer domnívá, že bychom především měli vyčkat na stanovisko e, právní služby, pokud jde o právní základ tohoto legislativního dokumentu. Velice děkuji za pozornost. Marian Harkin a pak Evelyn Regner. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně a děkuji paní zpravodajce. My už jsme měli diskusy k návrhu stanoviska. Nebudu opakovat, co jsem tehdy řekla, jenom pár připomínek. V mnoha směrech souhlasím eh, s poznámkami paní Bauerové. Určitě musíme být ambiciozní, ale také se musíme eh, podívat na to, jak se bude prezentovat ten konečný dokument měl by být přijatelný pro ty, kteří mají trochu jiné názory. Já nejsem pro zahrnutí malých a středních podniků a mám tady docela hodně pozměňovacích návrhů, kde hovořím o to, aby se pobízeli z hlediska malých a středních podniků výkonných a nevýkonných členů správní rady. A pro mě je důležitá jedna věc. Měli bychom se snažit v tomto stanovisku aspoň v úvodních ustanoveních předložit eh, představu modelu, genderovou, genderový model při, na rozhodování na všech úrovních společností, protože někdy eh, se ženy kritizují za to, že pokud máme určitý počet žen ve správní radě, tak prý už to samo o sobě zajišťuje genderovou rovnost, ale my víme, že tomu tak není, proto se musíme dívat, co se děje na různých úrovních podniku z hlediska e, vyváženého genderového rozhodování. A mám k tomu pozměvací návrhy v úvodních úvodních eh, ustanoveních, spíše zase taková pobítka. Taky tady zmiňuji instituce EU, nevím, co si o tom kdo myslí, ale já mám pocit, že pokud Evropská komise a tento parlament podporují tento, nebo podpoří tento návrh, pak zcela určitě bychom se měli podívat dovnitř našich vlastních institucí. a neměli bychom neprovádět to, co tady je. Sice úplně přesně nevím, jak by se to udělalo, ale z hlediska těchto institucí, našich institucí, by to minimálně mělo být zmíněno v úvodních ustanoveních. Zase mám řadu pozměňovacích eh, eh, návrhu o tom, jak dělat pobítky, jak pozbuzovat členské státy k tomu, aby vytvářely příznivější podmínky než to, co se striktně požaduje směrnicí. A myslím, že mohu souhlasit s řadou poznavacích návrhů transparentnosti a podobně. A doufám, že budeme úspěšně spolupracovat a že se dopracujeme kompromisu, které budou všeobecně akceptovatelné. Děkuji za práci zatím odvedenou. Raportky jsou Evelyn Reklen, která je zpravodajkou ve výboru Jury. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi Bedlivě jsem naslouchala paní zpravodajce, především to, co nám nyní prezentovala, vypadá velmi zajímavě. Musím přiznat, že v tuto chvíli jsem trochu zmatená. Eh, velmi se mi to líbí, ale myslím si, že o tom zkrátka musíme ještě přemýšlet. O, přemýšlet o tom, jak bychom to mohli zjednodušit, ale ten směr, kterým se to ubírá, je velmi dobrý. A mám k tomu krátký eh, komentář zítra máme schůzi výboru Jury a FEM. Společné zasedání se e, s poslanci národních parlamentů. Podle mého názoru je to velmi e, důležité, protože co možná nejvíce do toho musíme zapojit poslance národních parlamentů. Tato diskuze e, se totiž odehrává i ve členských státech za velkých vášní. To znamená, že ta situace musí být vykreslena co možná nejkomplexněji. Nebude to jednoduché, protože pozice nebo stan, stanoviska se liší, ale bude to eh, nepochybně zajímavé. Nyní bych ráda promluvila eh, jménem našeho eh, socialistického stínového zpravodaje, nebo respektive zpravodajky, paní Blinkievičujete, která se velmi angažuje v tomto tématu. A i litevské předsednictví to velmi prosazuje. Mm, ona je nyní v Litvě a mimo jiné se zabývá i touto otázkou. Pokud jde o její hlavní body, tak eh, zmíním tři z nich. Za prvé, veřejné podniky, ve, veřejné instituce. Pokud jde o oblast působnosti, my v tuto chvíli řešíme, co by tam mělo být zahrnuto, co ne, a ona navrhuje, abychom oblast působnit, působnosti e, rozšířili i na podniky nekotované na burze, protože podle jejího názoru e, by e, jinak bylo možné, těžké dosáhnout rovnováhy mezi kotovanými a nekotovými podniky. Je tu celá řada nebo několik zemí, které tuto otázku již řeší. Dobrým příkladem jsou ty Eh, veřejné podniky, to znamená právě proto chce ty veřejné podniky do toho zahrnout. Pokud jde o rozšíři, eh, rozšíření oblasti působnosti o malé a střední podniky, tak eh, kolegyně říká, že by měly být jakýmsi předvojem v oblasti genderové rovnováhy, to znamená, že by měly být do oblasti působnosti zahrnuty. A to především vzhledem eh, k jejich ekonomickému významu a sociální zodpovědnosti musím říci, že to je ve mně velký, velkorysý přístup, pokud jde o oblast působnosti směrnice. Eh, dále by paní kolegyně eh, chtěla říci něco, co se týká doby vypršení této směrnice. Není to tedy příliš optimistické vzhledem k tomu, co navrhuje komise. Navrhuje že, nebo je toho názoru, že eh, rovnost pohlaví není časově omezená, to by se mělo týkat také doby platnosti této směrnice. A další věc, eh, sankce. Žádné pravidlo není účinné, pokud není spjato s vhodnými sankcemi, sankcemi. A paní kolegyně říká, že sankce musí být efektivní, přiměřené, ale také progresivní. A že by ty sankce měly e, obsahovat e, také e, systém včasného varování. Pokud to schrnu, tak naše stínová zpravodajka za politickou skupinu sociálních demokratů je proto, abychom tady měli směrnice, která by byla závazná a já, co by zpravodajka Jury, mohu říci, že se mi velmi líbí ty body, které tady paní kolegyně přednesla. Mým prostřednictvím děkuji. Děkuji mnohokrát. Filip Beňo a pak tím to končí, takže Fil. Já eh, si myslel, že bych měl paní Cornelison odpovědět přímo, protože ona se na mě také přímo obrátila. Tohle je daleko rozumnější rámec, který máme tady na tom diagramu. Protože mě dělalo starost to, že eh, jsme, nemáme tady, aby tady nebyly strukturální problémy. taková eh, způsobené takovou čistě náhodnou diskriminací. Toto si myslím, že je daleko lepší přístup. Jak víte, já jsem proti um, přímým kvotám, to si nemyslím, že je správné. Uh, Jenom pár připomínek přímo k tomu schématu. Za prvé, Možná, že členské státy nepotřebují eh, zákonné akty. To klidně může být nelegislativní, eh, nebo nemají možná, eh, mají možná nedostatky jiného než legislativního rázu. Čili kdyby se řeklo, že nezavedli legislativu a proto budou zahájeno řízení za porušování, tak to by nemuselo být správné, protože může být to řešeno i jinak, nejenom úplně čistě legislativně. A, čili jedná se o to, aby také osvěta, školení bylo k dispozici pro ty, kdo to potřebují. A třeba to není právě v tomto smyslu čistě legislativní otázka. Ohledně těch podniků nebo společností. Třeba všechno budou dělat správně a stejně nedocílí těch 40%. To může být odvětvová záležitost. Třeba jsou odvětví, dejme tomu kosmetika, kde naopak nebudete, nesenete dost mužů do správních rad a pak se můžete dostat do, na nekonečno tady do toho místa v pravém dolním rohu. A eh, kdyby to nebyl moc vážný problém, tak si nemyslím, proč bych nám to dělalo moc velkou hlavu ale myslím si, že musíme přijmout skutečnost, že i když někdo bude dělat všechno to, co má, tak stejně nemusí docílit toho, o co ta nám tady jde. Děkuji. Ještě někdo za komisi si přeje vystoupit? Ne, aby nám řekl, že všechno, co dělá parlament, je velmi dobré. From DG Justice, we have no specific... Děkuji. My nemáme žádné konkrétní připomínky, já jsem z DG Justice, ale nic konkrétního k tomu nemáme. Dobře, takže znovu dám slovo Marie Cornelisenové. Já začnu tím, co říkal pan Benyon o té legislativě. Já si myslím, že v posledku nezáleží na tom, jestli jsou to legislativní nebo jiná opatření, ale jde o to, abychom dosáhli určitých výsledků. Máte naprostou pravdu, že byť ta společnost učiní eh, všechno eh, správně, nemusí to nakonec dopadnout. Ano, to není takový problém. Eh, já, já jsem také v této souvislosti uváděla příklad společnosti, která ve svých stanovech, stanovách má eh, že tady eh, v představenstvu mohou být pouze vybrané osoby. To znamená, že něco takového se stát může v každém případě, pokud budou mít dobré vysvětlení a pokud uh, mohou prokázat, že uh, s tím nemohou nic udělat, tak to tak zkrátka je. Pokud jde o další komentáře eh, paní Esaja. Já naprosto souhlasím s tím, že musíme zůstat v mezích reálného, protože to je ten největší boj, který jako Evropský parlament vedeme. Jak můžeme tuto směrnici změnit v tak, aby byla jasnější, aby byla lepší, aby byla realizovatelnější pro členské státy a pro podniky, aby byla zároveň ambiciozní, ale aby zároveň mohla projít v radě. Pokud se o to chceme eh, postarat, tak musíme být v těsném kontaktu s radou. Ráda bych vás upozornila na to, že to je stanovisko, které eh, předáváme Jury a FEM, to znamená, že musíme mít určité, určitý manevrovací prostor mm, eh, v tom stanovisku, protože ten skutečný realityček proběhne ve výborech, kteří, které jsou věcně eh, příslušné. Je to celá řada věcí, které bychom tam rádi zahrnuli, ale není to možné například zahrnutí evropských institucí. Dozvěděla jsem se, že z právního hlediska to není možné, ale je velmi dobré, pokud to zmíníme v úvodních ustanovení, tak aby to bylo eh, důvěryhodnější pro eh, vnější svět. Eh, samozřejmě, že genderová vyváženost musí probíhat na všech úrovních, s tím nezbývá než souhlasit. Oblast působnosti, jak už jsem řekla, O tom budeme muset dále diskutovat na, mezi stínovými zpravodaji. A myslím si, že Diskuzi o právním základu by měly vést výbory, které jsou věcně příslušné a myslím si, že výbor Jury je víc než povolán k tomu, aby o tom diskutoval. A nyní některé další věci. Ano, eh, budeme o tom jednat mezi stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří dosáhnout uh, dobrého schodného hlasování. Děkuji. Ehm. Děkuji. Takže pozměňovacími kompromisními návrhy se budeme zabývat 8. července, hlasovat budeme 9. a výbory FAM a JURY se vyjádří kolem 16. až 18. září. Tím jsme dokončili tento bod, který je na pořadu jednání. E, Máme zde bod 20. Zde se budeme zabývat návrhem stanoviska našeho kolegy Tamase Deutsche. Je to stanovisko pro výbor IMCO ohledně přístupnosti internetových stránek subjektu veřejného sektoru. A pan Adam Kosa eh, zde bude vystupovat za pana Doče. Máte slovo. Köszönöm a szót, elnök asszony. Dajs Tamács úr. Köszönöm mnohokrát. Děkuji. Kolega pan Deutsch se omlouvá. V tomto okamžiku se musí účastnit jednání jiného výboru. Rád bych v deseti bodech schrnul ty hlavní prvky jeho stanoviska. Začnu dvěma předpoklady, které chce pan Deutsch eh, zdůraznit. Je velice důležité zajistit stejná práva tak, abychom zajistili inkluzivní společnosti. A tady veřejný sektor má velký význam. Druhým předpokladem pro pana Deutsche je, aby přístupnost byla zajištěna, je to velice důležité a z tohoto důvodu členské státy, které mají dosti velké rozdíly z hlediska eh, reglementace, regulace, by se měly zblížit v tomto ohledu. Přístupnost internetových stránek zajišťuje sociální inkluzi pro osoby s postižením a představuje to tedy možnost začlenit se do společnosti. Proto jsme povinni zajistit tuto přístupnost. Nesmíme zapomenout na to, že tento trh Mm, představuje obrovské ekonomické zájmy. Přístupnost internetových stránek bude představovat 2 miliardy eur z hlediska zakázek. Proto je velice důležité, aby legislativa byla jednoznačná a zcela bez možnosti jiného výkladu. Pan navrhovatel si je jist, že pokud tato regulace bude kvalitní, tak v takovém případě všichni uživatelé budou pracovat aktivně na zajištění této přístupnosti a toto vše bude mít pozitivní dopad na inovace. Pan Dodge předložil velký počet pozměňovacích návrhů ve prospěch ochrany osobních dot, dat z hlediska zabezpečné, zabezpečeného přenosu těchto dat a z hlediska právního využívání těchto dat. Je také důležité prohloubit tento aspekt. Především se musíme zaměřit na to, abychom odstranili všechny překážky této přístupnosti. A v tomto ohledu je důležité vyškolit specialisty, kteří by zajistili odstranění nedostatků z hlediska profesní kvalifikace a příslušných odborností. Také je nutné se zaměřit na podniky, které se profilují jako malé, středně velké, nesmí být příliš zatěžovány touto legislativou. Marin Harkin. Thank you very... Velice děkuji, eh, paní předsedkyně, a nejprve chci poděkovat eh, panu zpravodaji. Já jsem si pročetla pozměňovací návrhy a s většinou z nich asi souhlasím. Myslím si, že jediný pozměňovací návrh, kde mám určitý dotaz, je 11, eh, pozměňovací návrh 11, kde se hovoří o tom, že internetová stránka by měla být přístupná i lidi, lidem, které mají funkční omezení, včetně osob se zdravotním postižením i starším osob. Není to homogenní skupina, tak mi to dělá trochu problém. Funkční omezení, to je o ničem jiném, ale já to je drobnost, já o tom ještě si popovídám s panem zpravodajem pár mých vlastních poznámek k tomuto konkrétnímu stanovisku. Uh, počet eh, úřad orgánů veřejného sektoru, které jsou uvedeny v příloze. Asi bychom to měli rozšířit. A vím, že pan zpravodaj sám to takhle myslí. Například číslo 10, tady se hovoří o e, vysokoškolských institucích a univerzitách, ale nemělo by to být jenom terciární úroveň, měly by to být všechny úroveň. Na prvním místě se hovoří o spravedlivé e, daně z příjmu, ovšem platí se například daně z nemovitosti a nebo z, za poplatky za vodu, čili to by notifikace by měla být u všeho, nejenom jenom u daně z příjmu. Pak eh, druhá věc, a už to vlastně tady pan zpravodaj zmínil, aby se zajistilo, že všichni relevantní zainteresované strany jsou e, zapojeny do toho, aby se zajistila, e, že to je všechno v souladu s přístupností internetových stránek. Pokud tedy se týče toho poradního výboru, kterém se hovoří v článku 19, tak to s tím souhlasím. Pak mám ještě otázku, kterou jsem kladla i u minulého stanoviska, když se hovořilo o genderové rovnosti v rámci evropských institucí. Jestliže ta tady chceme, aby všechny webové stránky veřejného sektoru byly přístupné. Proč se nepodíváme i na webové stránky oficiální všech evropských institucí? Možná i tady bychom měli klást podobné požadavky, měli bychom o tom minimálně hovořit. A zda už to spadá do pravomocí na našeho výboru nebo ne, to už přesně nevím. A zase souhlasím se s pravodajem ohledně významu zejména článek 3.1 a jak je to důležité, aby byly přístupné pro e, osoby s postižením. Pak e, ochrana osobních údajů, synergie mezi různými klíčovými iniciativami, e, strhávání bariér, to je všechno, s čím mohu souhlasit a určitě nakonec to stanovisko dopadne velmi dobře. Děkuji, Alessandro Serkas. Sí, nuestra, nuestra ponente la sombra es la señora Quinta. Ano. Eh, stínovou zpravodajkou je paní Kinga Guns, která k dokumentu eh, předložila určité pozměňovací návrhy, ale v zásadě s ním souhlasí. Nicméně se domnívá, že je možné jít ještě o kousek dál. Nejprve by chtěla konstatovat, že zpráva je velmi důležitá a to i v rámci boje proti diskriminaci. Je totiž potřeba uznat, že někteří eh, potřebují zvláštní pomoc, pokud chtějí dosahovat stejných cílů. Byla řeč o postižených, ale stejně se to týká i eh, starších osob, lidí, kteří žijí na venkově nebo ve vzdálenějších oblastech, které jsou hůře přístupné. Pokud nebudou webové stránky příslušným způsobem upraveny, nebude to dobře. To znamená, že eh, internetové stránky subjektů veřejného sektoru musí být použitelné pro eh, všechny i ty znevýhodněné. Kromě toho je potřeba přesně definovat oblast působnosti tak, aby eh, se do toho začlenily všechny tyto prvky, aby to nebylo příliš restriktivní, aby to neznamenalo přílišnou administrativní zátěž. Z technického hlediska je možné, aby všechny veřejné služby byly eh, k dispozici online a byly tak přístupné občanům. Velmi důležitý je legislativní návrh, ale ještě důležitější je jeho uplatňování, protože objevují se i legislativní návrhy, které následně nejsou vůbec uvedeny do praxe. To znamená, že potřebujeme i určitý monitoring právních předpisů. Musíme si uvědomit, že důležitou roli e, sehrávají uživatelé těchto služeb, těchto nástrojů. Kromě toho se domníváme, že v článcích 4 a 5 potřebujeme zcela konkrétní definice, pokud jde o e, časový plán. Tak, aby to e, nebyla jenom teorie, ale aby to fungovalo i v praxi. Děkuji. Děkuji. Paní Lefneroc za komisi. Přeje si vystoupit? Monsieur, pardon. Promiňte, pán, je to opravuje paní předsedkyně. Eh, Pár poznámek. Poznávací návrh 10 týká se to účasti zainteresovaných stran ve výboru, který má rozhodnout o aktech převedené pravomoci. Problém tedy spočívá v tom, že e, tyto zainteresované strany tam nemohou být, protože to se rozhoduje komitologií a komise může konzultovat e, zainteresované strany, což máme také v úmysl, ale oni, ty strany, se nemohou podílet na takové komise ani na té pro členské státy a komisi. Takže zainteresované strany budou konzultovány a budeme s nimi v kontaktu i s, se společenstvím osob s postižením a, a mohou být, nemohou být tedy v monitorovacím mechanismu. To, čili monitorování e, souladu. To se musí rozhodnout v aktech o přenesené pravomoci, ale ty zainteresované strany nemohou být přímo v tom výboru. Pak eh, pozměňovací návrh 15 týká eh, se to všech těch eh, příloh, to jsou ty orgány veřejného sektoru. A myslím, to se týká prakticky všech internetových stránek eh, ve, veřejných orgánů. A my jsme zaznamenali tedy tady eh, přístup eh, výboru IMCO a pokud se týče povinnosti evropských institucí, aby Eh, i oni zpřístupnili své strany. Tady eh, to není pro ehm, tyto evropské strany. Tady jde o to, aby měli mechanismy, které by to mohly udělat, ale směrnice jako taková se na evropské instituce nevztahuje. Tudíž v tomto směsu to mohou být doporučení, ale směrnice jako taková eh, tohle dělat nemůže. A konečně Evropská komise sdílí názor, že bychom měli vést vlastním příkladem a zpřístupnit ty stránky. Děkuji. Děkuji mnohokrát a vracím slovo eh, panu zpravodaji. Köszönöm a kedves kollégáknak az észrevételeket. És a... Děkuji mnohokrát, drazí kolegové, za vaše připomínky. Samozřejmě je všechny předám panu Dočovi, který je odpovědný navrhovatel. Já mám také připomínku. Nejedná se o stanovisko pro nebo proti. O to tady nejde. Tato otázka je velmi důležitá. Roku 2010 komise předložila svoji strategii ve prospěch osob s postižením pro období 2015 a bylo zahájeno eh, také eh, konzultování v rámci internetu. Tato konzultace probíhala na internetu a týkala se této strategie, která je zaměřena na osoby s postižením. V tomto ohledu bylo formulováno velmi málo připomínek na internetu. Proč? Je to proto, že osoby s postižením neměly přístup na Eh, tyto internetové stránky a nemohli tedy vyjádřit svůj názor, proto toto řešení musí být nalezeno společně. Ano, je to tak. Děkuji, pane navrhovateli. Takže pozměňovací návrhy do 2. července. 5. září se jimi budeme zabývat. Budeme zkoumat také kompromisy 25. 26. bude příslušný výbor se k tomu vyjadřovat a 27. 28. listopadu se to bude řešit také na IMCO. Paní Sipel, to je další navrhovatelka. Vzhledem k tomu, že paní Kinga Kunz musí nyní hlasovat na Libé, tak vám navrhuji, abychom obrátili tedy ty body 21 na 22, abychom je zaměnili. To znamená, že nyní by to byla paní Skřidlevská, která by nás seznámila s 333 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k jejímu stanovisku ohledně řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí, možná východiska. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji bardzo, eh, paní převod. Paní předsedkyně, eh, jak už jste řekla, Toto je zpráva z vlastní iniciativy a bylo předloženo 331 pozměňovacích návrhů. Chci srdečně poděkovat všem paním a pánům poslancům za takovou velkou angažovanost a přínos ke konečné formě této zprávy. Pro mě ovšem to obrovské množství pozměňovacích, eh, eh, pozměňovacích návrhů znamená, že všichni eh, všem leží na srdci problém nezaměstnanosti mládeže a všichni, kdo tady jsme, bychom si přáli ten problém řešit co nejdříve. Většina pozměňovacích návrhů, které byly k mé zprávě předloženy, budu akceptovat. Dovolíte, že nebudu o vše hovořit, protože to bychom nejspíš tady byly do příštího týdne, ale ráda bych se vyjádřila k těm pozměňovacím návrhům, u nichž mám své pochybnosti. Ráda bych zdůraznila jednu věc. Pokládám za důležité v této zprávě upozornit na tu skutečnost, že obtížná situace mládeže nesouvisí jenom se současnou hospodářskou krizí, Rozhodně ta krize tu situaci eskaluje, ale nesmíme zapomínat ani na to, že je to i strukturální problém. Současné do, současný okamžik je velmi vhodný k tomu, abychom začali diskutovat, jak by se podniky a vůbec biznis měl více angažoval a také pro vzdělávání, pro přípravu, tak, aby um, prostě pak nebyly tady chybějící dovednosti a kvalifikace. Musí tady být možnosti pro mladé lidi, aby už při během studia, během profesní příklad, přípravy získali potřebné dovednosti a kvalifikace. Mám pochybnosti eh, k těm podněcím návrhům, kde se evropské instituce vyzývají, aby zaručili pro mladé lidi například práci za odměnu na eh, slušné úrovni. Já si myslím, že to není možné, eh, aby Evropský parlament parlament něco takového zaručil. A to v situaci, kdy veřejné mínění čeká, jak se k té věci vyjádříme. Já si myslím, že musíme deklarovat věci, které mají eh, podstatu a ne ty, které nejsou na ničem založené můžeme zajisté poukázat na eventuální negativní důsledky migrace mladých lidí eh, jako odlivu eh, kvalifikovaných lidí eh, ze zemí, kde je největší eh, nezaměstnanost, což ty země může oslabit a jaká je tady šance rychle eh, zase rozjet hospodářství. Ale zase imigrace může být dobré řešením pro ty lidi, kteří mohou a chtějí jet někam jinam, protože v jejich vlastní zemi momentálně nebo v nejbližší době nebudou mít šanci se najít práci a prostě tam všichni mladí lidé neseženou práci práci. Nemůžeme také slibovat a zajistit mladým lidi, že stáže, na které dostanou, pak se přetransformují do normálních pracovních míst. Nejsou formy právní ochrany, které bychom mohli v té zprávě zaručit mladým a které by mohly je skutečně ochránit před těmi zaměstnavateli, kteří chtějí využívat eh, připravenosti mladých získávat znalosti a zkušenosti, aniž by měli v úmyslu jim posléze nabídnout stále zaměstnání, protože pak by bylo třeba, že by bylo přetvořit všechny praxe a stáže na eh, stálá pracovní místa. To nejde. Ale můžeme vyzvat k tomu, aby ty stáže a praxe byly vysoké kvality, aby tam mladé lidi získávali skutečné praktické znalosti, což potom potom povede k tomu, že budou eh, přitažlivější na trhu práce a můžeme také pobízet eh, zaměstnavatele, aby vytvářeli taková příležitosti pro to, které potřebují pro eh, pracovní místa, aby ty stáže chápali jako investice do potenciálních pracovníků. Harmonizace sociálních systémů a důchodových systémů, které mají usnadnit mobilitu pracovníků tím, že, se, že budou moci snadněji převádět svá práva a týká se to to i mladých. To ale nemá za cíl obecně zvyšovat eh, sociální práva. Na, eh, také eh, pra, parlament nemá kompetence, aby mohl um, zaručit, že všechny členské státy zajistí všeobecné a bezplatné vzdělávání. Výzvy za, na členských států, aby přestali s ehm, úsporami v rozpočtech v této věci, to si myslím také není moc reálné. To jsou tedy nejproblematičtější eh, formulace. A ještě bych ráda k tomu řekla, že už jsem měla to potěšení se sejít se stínovými poslankyněmi, eh, že už jsme se, že první schůzka už se konala a tam jsme začali eh, jednat o prvních kompromisech. A příštím týdnu se zase sejdeme a doufám, že e, my všichni e, budeme při práci na kompromisech mít na e, zřeteli hlavně to, že by to nebylo mít moc dlouhé, že by se to mělo jasně číst a že ta zpráva by opravdu měla vyjádřit přesvědčení všech zainteresovaných skupin a jsem pevně přesvědčena, že dosáhneme porozumění napříč politickým spektrem. Děkuji. Eh, děkuji, Evelina Regner. Frau Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také Joaně za dosavadní spolupráci, kterou jsme spolu měli, jak již zmínila. Konalo se zasedání stínových zpravodajů, které proběhlo velmi dobře. Samozřejmě, že jsme neprobrali ještě všechny kontroverzní body. Dříve než se budu věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům, lépe řečeno eh, názorním v blocích ty, eh, kde jsou větší spory a tam, kde jsou spory menší. Ráda bych připomněla, že minulý týden jsme v plénu schválili usnesení a že v tomto usnesení bylo jasně stanoveno, že Um, zaměstnanost mladých je možno uh, řešit pouze v makroekonomickém rámci. To znamená, že proti nezaměstnanosti mladých je možno uh, bojovat pouze v makroekonomickém rámci. Za splnění makroekonomických podmínek musíme uh, tedy řešit strukturální důvody, hospodářskou krizi a další důvody, které k tomu vedly. Samozřejmě, že se tak neděje poprvé, ale já osobně pocházím ze země, kde po propuknutí krize v roce 2008 eh, prostředky na aktivní politiku eh, zaměstnanosti eh, ze dne na den byly navýšeny na dvojnásobek a výsledek je patrný. To znamená, že je potřeba vzít peníze do ruky a bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí. Pokud tak učiníte, tak o ty peníze nepřijdete, ale je to investice do budoucna. A podle mého názoru to neplatí pouze národní úroveň, ale eh, platí to tím spíše pro úroveň evropskou. A nyní pro, o eh, těch pozměňovacích návrzích. Já je rozdělí na ty, které jsou skvělé, které jsou méně skvělé a na ty, kde se budeme muset snažit o nějakou dohodu. Všechny pozměňovací návrhy, které se snaží o začlenění určitých zúčastněných osob, například podniky, vzdělávací instituce, mládežnické organizace, organizace pro mlá, práci s mládeží, orgány pro, na národní, regionální úrovni a především sociální partner, partnery. Já si myslím, že eh, všechny tyto zúčastněné strany jsou velmi důležité a bylo by dobré, kdybychom to dokázali nějak schrnout a kdybychom dokázali poukázat především na tu zodpovědnost, kterou všechny zúčastněné Jedné strany mají. Není dobré um, říci, že zodpovědnost nese pouze stát a Evropská unie. Celá eh, záležitost bude fungovat pouze tehdy, pokud všechny zúčastněné strany budou navzájem spolupracovat a pokud si budou vědomi zodpovědnosti, kterou, te, kterou v této souvislosti nesou. Již eh, na počátku jsem řekla, že je potřeba požadovat více prostředků. 21 milionů euro, eh, které vyčíslila Mezinárodní organizace práce, považuji za rozumnou částku a já si myslím, že právě Eh, tato eh, čísla Mezinárodní organizace práce bychom měli zase znova zmiňovat. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, které vyzdvihují význam duálního systému vzdělávání, tak i v tomto ohledu bychom měli zdůrazňovat, že to jsou pravidla Eh, nebo nástroje, které nás povedou eh, do vzdálené budoucnosti, nejsou to pouze nástroje pro řešení těch nejpalčivějších problémů, těch nejaktuálnějších požárů. Eh, a musí se to zaměřit také na malé a střední podniky. Již jsem zmínila sociální partnery. Sociální mm, partneři jsou velmi dobří a důležití. E, nestačí je zvát na ministerstvo, na kávu, ale je potřeba, aby do toho byli skutečně konstruktivně zapojeni. To znamená, že oni nesou zodpovědnost. A nyní k pozměňovacím návrhům e, e, se kterými já osobně má velký problém. Za prvé nerovnováha mezi postavením a kvalifikací. Já si myslím, že tento problém existuje, ale my si musíme uvědomit, že jde především o zodpovědnost a musíme dát pozor na to, abychom eh, tu zodpovědnost nepřesouvali ze subjektu na subjekt, ale aby si podnici, podniky eh, byly vědomy své odpovědnosti a dostali. jí. A konečně poslední věc, problém mobility, to znamená odliv mozku. Musíme eh, dát si pozor na to, abychom Eh, nepřestřelili a kromě toho problém těch zdánlivě samostatných podnikatelů. Eh, stážisté jsou samozřejmě dobří, ale není možno eh, otevřít ty dveře příliš. Určitě máme ještě hodně věcí, které chceme probrat, ale musím říct si, že dosavadní spolupráce se stínovými zpravodaji probíhá velmi konstruktivně a já už se těším na další zasedání, které se bude konat příští týden. Děkuji. Eh, Pan Romeva a pak další řečníci. <clears throat> Eh, Děkuji, já se chci omluvit, protože minulý týden, když se konalo zasedání stínových zpravodajů, tak jsem tam nebyl. Víte, že týden ve Štrasburku je velmi komplikovaný z hlediska jednotlivých zasedání, takže se velice omlouvám. Myslím si, že během tohoto zasedání se přijalo mnoho zajímavých rozhodnutí. Myslím si, že musíme připomenout celkový kontext tohoto rozhodnutí. Eh, paní Regnerová o tom hovořila. Tato diskuse by měla být vnímána eh, v makroekonomických perspektivách a nesmíme zapomínat na pozadí této problematiky. To není něco jednorázového, paternalistického. To je potřeba která jde napříč eh, tedy mm, touhou mladých se emancipovat. Mluvíme o mladých, kteří se musí začlenit na trh práce, ale v této souvislosti je nutné mít také dlouhodobé programy ve prospěch těchto mladých lidí. Co se týče popisu nebo deskripce tohoto problému, souhlasím s tím, že celé řadě věcí nemůžeme předložit úplně konkrétní opatření, ale z hlediska analýzy si musíme být vědomi těch hlavních aspektů, takže to je několik úvah k této problematice. A teď konkrétně jsou tady dvě věci, které mi připadají podstatné. Jsou tady eh, dva pozměňovací návrhy, u kterých bychom byli rádi, kdyby byly eh, správně eh, zohledněny, protože mají strukturální dopad. Jednak je tam pojistka, kde se říká, že investice, které jsou realizovány ve prospěch začlenění eh, těchto mladých, byly vyloučeny eh, z deficitu. Byly škrtnuty nebo odpočteny z deficitu. Protože se jedná o kolektivní a celoevropské opatření. A až budeme o tomto jednat, až se bude vypočítávat deficit, tak si myslím, že tento typ investic by se měl odečíst, zůstat mimo stranou tohoto deficitu. To by byla jakási pojistná klauzule, která by tam měla být připojena. Pak co se týče iniciativy pro zaměstnávání mladých, tak eh, zde z hlediska kalkulace je tento aspekt velmi důležitý. A druhý prvek nebo druhá otázka, jakýsi plán okamžité pomoci. Takový plán by měl pomoci zemím, které mají více než 25 nezaměstnaných mladých, přijmout okamžitá opatření v rámci jednoho roku, tak aby se zaměstnalo minimálně 10 těchto příslušných mladých lidí. Už roku 94 se hovořilo o této otázce na úrovni rady, ale to je prvek, který by se tam měl objevit, měl by se tam ocitovat. Je to důležité také pro Evropský parlament, aby mohl klást důraz na tuto záležitost. A dál jsou tady další pozměňovací návrhy, které nás tak trochu znepokojují. Jak bych to řekl? Souvisí to určitým matením z hlediska zaměstnavatelnosti mladých a trhu práce. Tady je důležité mm, projevit opatrnost z hlediska přímého propojení mezi těmito dvěma pojmy, protože tady se vystavujeme určitému nebezpečí. Je zde riziko, že bychom ztratili správnou orientaci a že by se kladly více akcenty na daňovou úlevu podnikům. Přitom je důležitější, abychom se eh, spíše zaměřili na pomoc mladým. Daňové úlovy nejsou vždy nejlepším nástrojem. Protože to někdy může vést k tomu, že v podstatě jsou zde snížené záruky z hlediska pracovních smluv a navíc to může tedy poškodit kvalitu e, pracovních míst. Nesmíme zapomínat na ten aspekt kvality. Musíme se vybavit správnými nástroji. Kvalita je důležitá nejenom pro zaměstnanost. Dále musíme bojovat také proti prekérním pracovním místům, které se týkají zvláště mladých lidí. A tady máme ještě velký prostor pro to, abychom zblížili stanoviska. Musíme diskutovat o této záležitosti nejenom mezi stínovými zpravodaji, tak abychom měli akceptovatelný text. Děkuji. Filip Poňol, nejdříve Nadiu Irš možná a poté další řečníci, takže Nadia Irš má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nebo... Děkuji, paní zpravodajce. Jednání ve Štrasburku mi připadalo být velmi konstruktivní, poměrně rychle se nám podařilo dosáhnout prvních náznaků, prvních kompromisů, to znamená, že již v tuto chvíli vám srdečně děkuji a jsem přesvědčena o tom, že to v tomto ohledu bude stejně pokračovat i dál. Mohu jen potvrdit to, co již zaznělo. To znamená, že nezaměstnanost mládeže vyžaduje jak krátkodobá, tak dlouhodobá opatření. Krátkodobá opatření tu jsou, ty mají takový signální účinek a jsou to finanční prostředky, které na, úrovni, na evropské úrovni uvolníme. Můžeme tedy přijmout určitá opatření nebo financovat nějaká opatření na národní úrovni a tím to celé uh, uvést do pohybu, ale bylo již řečeno, že je potřeba změnit i strukturální podmínky, které více méně eh, souvisí s tou nezaměstnaností mládeže. To znamená, že pokud chcete proti nezaměstnanosti mladých lidí bojovat účinně a důsledně, musíte eh, dbát na to, aby opatření byla přijata i v jednotlivých zemích. To je eh, jasné. Myslím si, že duální systém vzdělávání je velmi dobrý způsob jak bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Funguje to v Německu, v Rakousku, ale nepochybně to nelze eh, převzít stoprocentně i v jiných zemích. Musíme se vždycky přizpůsobit daným okolnostem. Další věc, která je podle mého názoru velmi důležitá, podle mě musíme vzít v potaz dvě věci, a sice důvody nezaměstnanosti. Z části tu jsou mladí lidé, kteří relativně rychle vypadnou ze systému vzdělávání tím, že ukončí předčasně školní docházku a myslím si, že těm se musíme věnovat na základě zcela jiných eh, opatření než někomu, kdo má vysokoškolský titul a nemůže sehnat práci. To znamená, že ty nástroje, ta opatření musí vypadat úplně jinak. A kromě toho musíme rozlišovat mezi jednotlivými členskými státy v závislosti na tom, jaká je ta situace. To znamená, že je skutečně potřeba, aby eh, ty programy byly navrhovány pro jednotlivé členské státy nebo dokonce pro jednotlivé regiony. To je velmi důležité. Ehm, nesmíme si to představovat tak, že by existoval ten jeden jediný evropský program. Tak to určitě fungovat ne nebude. Nicméně my jsme tedy se drželi zpátky a neformulovali jsme takové požadavky. Kromě toho se objevily některé pozměňovací návrhy týkající se mobility a to je nerovnováhy mismatch mezi nabídkou a poptávkou. Musím říci, že to sama nehodnotím tak negativně. Neustále se hovoří o tom, že eh, dobří lidé odchází pryč. Nicméně, pokud ti dobří lidé v tuto chvíli nenajdou práci, tak je v pořádku, pokud právě tito lidé po určitou dobu žijí v jiném členském státě a zde pracují a následně se částečně vrátí. Ehm, někteří se nevrátí, protože se tam zkrátka usadí, ožení nebo vdají, ale někteří se vrátí a díky tomu přinesou znalosti, přinesou určité sociální kontakty, které si tam eh, vytvořili. To znamená, že díky němu, díky tomu všemu mohou stimulovat hospodářství a vytvářet pracovní místa. Já bych varovala varovala předtím, abychom říkali, že nikdo nemůže nikam odcházet, protože bychom ztratili ty dobré výtečné hlavy. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že žijeme na jednotném evropském trhu a může to být dokonce určitá šance, jak e, vykročit a překročit tento začarovaný kruh a e, tuto zapeklitou situaci které v tuto chvíli čelíme. To znamená, že si myslím, že není dobré, kdybychom říkali, že nikdo není, nemá možnost opustit svoji členskou zemi, protože by tam chyběl. To znamená, že eh, pod pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, podpoříme. Další alternativy, například samostatná podnikatelská činnost. Myslím si, že i takovéto koncepty stojí za zvážení. Samozřejmě, že musí být dobře nastaveny, nesmí to být pouze zdánlivé podnikání, nebo to nesmí být podnikání, které po roce zkrachuje, ale v zásadě je možno říci, že potřebujeme vzbudit tu představu nebo ten dojem, že eh, mladí lidé mají dobré nápady, například v oblasti internetu jsou mladí lidé velmi kvalifikovaní, velmi fit a měli bychom je motivovat k tomu, aby něco vytvořili a v něčem se angažovali diskutovali. Další věc, výpočet deficitů. Myslím si, že je to nepochybně bod, v němž můžeme konstatovat, že eh, by ta opatření na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byla vyňata z tohoto výpočtu eh, nebo propočtu eh, deficitu. Nicméně Musíme si uvědomit, že často by se mohla spadat opatření, která nejsou vůbec efektivní a proto musíme být velmi obezřetní, pokud posuzujeme to, co, co, se, co sem spadá. Pokud bychom všechno co spadá do oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých lidí, vyškrtávali z veřejného schodku, tak by to mohlo být zneužíváno a proto eh, musíme být velmi obezřetní při tomto posuzování, tak aby členské státy využívaly svoje finanční prostředky velmi efektivně. Eh, jinak je tam mnoho pozměňovacích návrhů, které jsou velmi, eh, velmi kvalitní a já doufám, že se nám podaří vytvořit velmi dobrou zprávu. Děkuji. Le Bognon. Jsou ještě další žádosti? Nikoli. děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, poděkovat zpravodajce. Má pěkné téma, které musí zpracovat, je velmi naléhavé a důležité. A to, co řekla a co řekla také paní Regnerová, pokrylo dosti ze široka veškeré toto pole našeho zájmu. Musíme se snažit naléhavě jednat a vyhnout se této katastrofě mladých. Musíme navrhnout tak trochu evropskou budoucnost těmto mladým. Nebudu tedy opakovat to, co tady bylo řečeno, ale chtěl bych pouze zdůraznit tři, čtyři body, které eh, jdou napříč těmi pozměňovacími návrhy. Zvláště je nutné zjednodušit administrativní postupy pro ty, kteří, mlad, kteří hledají zaměstnání. Musíme podporovat jednotné kontaktní místo. A dále musíme zajistit, aby struktury, které umožní přijímat tyto mladé lidi, nebyly místem, které navrhuje to nebo ono zaměstnání, ale aby se zohledňoval sociální lékařský kontext těchto mladých lidí, kteří mají často mnoho potíží, aby získali zaměstnání. A máme struktury, které někdy umožňují pomoci těmto mladým nebo usnadnit získání řidičského průkazu, mm, zlepšit jejich zdravotní stav a to těmto mladým lidem umožňuje relevantnějším způsobem najít pracovní eh, uplatnění. Takže bylo by vhodné finančně pomoci těmto státům vedle těch klasických struktur, které jsou vlastně pouhými seznamy těch volných míst. Také bych chtěl zdůraznit eh, nezbytnost navrhovat maximální možnosti těm mladým, ať už jsou to dobrovolné práce nebo veřejno, eh, veřejné práce, tak aby tato období byla vnímána jako jakási profesní zkušenost. Nebylo by dobré minimalizovat eh, tato období, nebylo by dobré říkat těm mladým, že nemají žádnou zkušenost, protože neměli ještě smlouvu na dobu neurčitou v jejich eh, profesní minulosti. Bylo by dobré valorizovat i tyto krátká období stáží, eh, na které pak by tito lidé mohli navazovat. Dále je dobré uvést, že eh, učňovská eh, praxe a střídání práce v podnicích, i to by mělo být eh, podporováno. Mělo by to být rozšiřováno díky těm strukturám, které se zabývají zaměstnaností. Mělo by se podporovat mikrofinancování, například v rámci programu PSI. Nemělo by to být mikrofinancování pouze pro podniky, ale také pro mladé lidi, kteří chtějí vytvářet své vlastní podniky. To jsou témata, která nejsou dobře známa eh, v našich zemích, zvláště tedy v mé zemi. Je nás hodně, kteří říkáme, že 6 miliard eur na 7 let to je dosti směšná částka, když se podíváme na to, o co nám jde. Tedy pomoci mladým najít zaměstnání. A poslední bod, který mi připadá důležitý, to je nezbytnost proniknout i do školního prostředí. To souvisí s jedním eh, z cílů strategie 2020, kde musíme bojovat eh, proti nedokončování školní docházky. Musíme v podstatě se snažit eh, působit také v těchto vzdělávacích strukturách. Tady totiž není správná propojenost mezi profesními potřebami a orientací v školním prostředí. Máte mnoho mladých lidí, kteří nedokončí nebo nedokončili školní docházku a kteří nemají možnost se zorientovat v nabídkách práce lokálně. Jsou to často lidé, kteří mají sociální potíže, lidé, kteří nemají intelektuální, finanční nebo sociální možnosti aby zareagovali na možnosti mobility. A přitom naléhavě potřebují školení a také pracovní místo. Proto by bylo dobré jim pomoci se zorientovat lokálně tak, aby byli jaksi eh, v tomto zabezpečení. Proto musíme proniknout do školního prostředí, musíme pronikat do profesního prostředí a zvláště ovlivnit struktury, které dobře znají lokální periferní eh, potřeby v blízkosti eh, školních struktur. Tak můžeme tedy pomoci těmto mladým a hlavně zabránit tomu, aby předčasně ukončovali školní docházku. Děkuji a nyní předám slovo opět zpravodajce, ale myslím, že vy, když jste představila svoje stanovisko, tak ehm, musíme konstatovat, že vlastně realita nás tak trošku chytla do pasti, protože bohužel eh, ta situace nezaměstnanosti mladých se zhoršila a iniciativy se množí. Máme například návrh sdělení, které pan komisař Andor předložil dnes ráno na stůl. Jedná se o zaměstnanost mladých. Toto sdělení přebírá prakticky všechny iniciativy, které již známe v této oblasti. Když se podíváme na návrh závěru Evropské rady z června tak vidíme, že to je opět stejná situace. Přebírají se iniciativy, které už existovaly a nemáme pocit, že se jedná o výraznou změnu. Jde spíše o uvědomění si tohoto problému na úrovni politické třídy. Ve skutečnosti vaše zpráva eh, z vlastního podnětu pokrývá velmi široké pole, eh, přináší jakousi přidanou hodnotu, která bude mobilizovat. Víte, že tady máme 333 pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se musíme snažit soustředit se na ty tři, čtyři hlavní aspekty, které by byly originálnější a neopakovaly by to, co už je součástí mnoha závěrů a co by představovalo skutečně přidanou hodnotu ve veřejné diskusi. To, co jste řekli ohledně důstojné mzdy nebo slušné mzdy, mě přivádí k tomu, že pokud se podíváme na práce OECD, tak vidíme, že v této souvislosti se často používal pojem důstojná práce. Ale po dobu asi jednoho roku se začíná objevovat tento pojem eh, důstojné mzdy poté co celá řada nevládních združení nás upozornila na význam tohoto pojmu slušné důstojné mzdy. Vidíme, že v krizi dochází k tomu, že se zhoršuje postavení chudých pracovníků, takže pojem slušné mzdy nabývá na významu. A to se týká i stáží. Uvidíme, jakým způsobem to uchopí Evropská komise eh, v rámci eh, zaměření na tyto stáže. To byla, myslím, paní Tybinan, která hovořila o otázce zastřešení těchto stáží. Hovořila o tom, že bychom stáže neměli vnímat jako jakýsi sociální dumping. Takže to je otázka, která si zasluhuje pozornost. Já netvrdím, že by každý stážista měl být eh, odměňován minimální mzdou. O to nejde. Pojem slušná mzda možná by mohl být nahrazen kompenzací. Eh, Já se domnívám, že stáž by měla být provázena touto kompenzací. Nemůžeme to řešit globálně. Samozřejmě máme stáže v rámci profesní kvalifikace. Tam jsou určité podmínky, které jsou stanoveny. Ale pokud máte stáže mimo tuto profesní kvalifikaci, tak eh, ten odkaz na takzvanou slušnou mzdu, eh, by si zasloužil pozornosti, protože tady existuje nová forma vykořišťování. Komise nežádá o slovo, takže paní zpravodajka má opět slovo na závěr. Děkuji. Eh, velice děkuji, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, nejprve se vyjádřím bezprostředně k tomu, co jste řekla vy. Opravdu, pokud jde o iniciativy týkající se mladých lidí, takových iniciativ je hodně a je jich stále více a více. Možná to svědčí o tom, že nikdy není dost dobrých iniciativ a doufám, že tomu tak bude v tomto případu, že i v mém zprávě se mi podaří dát takové formulace, které na jedné straně dají dohromady všechna ta řešení tak, abychom mohli hovořit o dlouhodobých řešeních pro mladé lidi na trhu práce. A zároveň ukážou ten problém v jeho mnoha vrstvách. A také, že je třeba využít všechny možné subjekty, instituce, sociální partnery, členské státy i na regionální úrovni. O tom hovořila i paní poslankyně Hiršová. Abychom potom nakonec viděli v této oblasti nějaký pokrok, protože já nejsem přesvědčená, že můžeme ze dne na den zlikvidovat nezaměstnanost mladých ale minimálně bych si přála, abychom už v nejbližší době zjistili trend eh, poklesu této nezaměstnanosti ve všech členských státech, konkrétně na jihu, kde se teď situace vyrýsuje eh, nejhůře je tam 60% nezaměstnanost mládeže, tam to roste a neklesá. A byli bychom moc rádi, aby to vypadalo tak jako v Rakousku nebo v Nizozemí, ale myslím si, že na to si budeme muset ještě počkat. Paní předsedkyně také hovořila o důstojné odměně za práci. Já jsem rozhodně pro, aby každý dostával odměnu, která by odpovídala odvedené práci. A souhlasím s vámi, že stáže a praxe by měly být určitě placené a vlastně, když už jsme, eh, už jsme o tom začali hovořit v souvislosti se zprávem paní Fonten, tam se také mluvilo o stážích a zda mají být placené a od jakého měsíce. Ovšem, ráda bych zúraznila jinou věc my všichni europoslanci se nevždycky chováme férově, protože nemyslím si, že všichni poslanci, kteří eh, mají mezi svými procenty eh, stážisti, jim za to platí. Takže se nejsme musíme zamést před vlastním pra- Prahem. A jakožto europoslanci dávat dobrý příklad ostatním a pak to můžeme eh, chtít i po nich. Otázka, zda každá měsíční, dejme tomu, stáž by měla být zaplacená a v jaké výši, to je otevřená otázka. Minimálně by se měly kompenzovat náklady spojené s cestováním, protože mnozí vlastně si platí i za cestu sem. To je otevřená diskuse a souhlasím také s tím, o čem jste hovořila, že stáž prostě nemůže se stát vykořišťováním takového mladého člověka a jestliže je to 12-měsíční stáž, tak to už je v podstatě roční um, smlouva o, um, praco, o, pracovním, eh, o práci, pracovní smlouva na dobu určitou. A taková osoba už rozhodně nabide takových dovedností během té doby, že si zaslouží, aby byla placena jako někdo, kdo má opravdu pracovně právní smlouvu tím naprosto souhlasím. Ale jak už jsem říkala, nejprve bychom si měli udělat pořádek ve vlastní instituci, do které jsme byli zvoleni a pak teprve budeme moci něco takového chtít po jiných subjektech. Pokud jde o výpočet eh, schodku, deficitu, já naprosto souhlasím eh, s tím, co řekla Nadia Hiršová, že tady musíme být hodně opatrní, protože ne všechny fondy a finanční prostředky se v členských státech vynakládají patřičným způsobem. Mohu říci, že u nás v Polsku se minulý měsíc minister pro sociální věci připravil práci pro, pardon, program pro boj proti nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a doufám, že ten program bude efektivní. Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné a obavy stínových zpravodajů v tomto smyslu, dovolte mi říct si tohle. Já souhlasím že opravdu často máme co dělat s různými takovými nekvalitními smlouvami, dohodami, ale mně jde o to v té zprávě, abychom propagovali takové, e, takovou podnikavost, aby lidé se stávali i samostatně výdělečně činnými, aby podnikali, aby k tomu měli chuť. Já mám eh, s nimi co dělat a myslím si, že ne každý je stvořen proto, aby měl šéfa, aby pracoval v pracovním poměru. Máme také osoby, které mají rysy lídrů a také by chtěli pracovat sami na sebe nebo dávat práce jiným a pracovat na někoho jiného. To, to, je vám také, to vám dávám k úvaze. Ráda bych dospěla ke kompromisu, který by nás uspokojil všechny. Čili eh, propagovat eh, činnost samostatně výdělečně činou, ale samozřejmě nikoliv jako jediné východisko z této obtížné situace. Co dál? Pokud jde o eh, záležitosti, o kterých se tady zmiňoval pan kolega Bulon, tedy jak spojovat vzdělávání ve školách Eh, a kvalifikační přípravu i s nabídkami zaměstnání. Ano, myslím si, že tam už mám i eh, individuální poradenství pro i eh, středoškoláky. To se dělá i u nás v Polsku a myslím si, že je důležité, aby spolupráce existovala na regionální úrovni. Protože často mladí lidé když se e, rozhodují e, pro povolání, tak v podstatě neví, co se v jejich okolí bude dít, jaké tam budou nové firmy, jaké budou potřebovat odborníky v jakých e, profesích bude snadší najít práci. Proto si myslím, že takové poradenství opravdu tady musí být, že to mladým lidem pomůže, aby si rozumně zvolili povolání pokud eh, například bydlí někde v nějaké místnosti, v nějakém, v nějakém místě, kde opravdu se stavějí třeba nové závody, vznikají nové firmy. Co tam bylo ještě dalšího? Pokud jsem na něco zapomněla, tak se omlouvám, ale budou následovat další schůzky se stínovými zpravodaji. Doufám, že to bude příležitost i k tomu, abychom pokračovali v této diskusi a abychom se pokusili společně vypracovat taková řešení, eh, která uspokojí nás, ale která především uspokojí ty, kteří očekávají, až se situace konečně zlepší, neboli myslím tím mladé Evropany, kterých bohužel ze dne na den přibývá, kteří nemají práci. Aha, ještě k té mobilitě. Pochopitelně, já už jsem o tom hovořila dvakrát, i když jsem předkládala zprávu, i dneska, když jsem hovořila o pozněvacích návrzích. Já také to moc nepodporuji, nemyslím si, že to je nejlepší Eh, řešení, když lidem říkáme, že mají jet někam jinam, že mají odjet do ciziny a hledat si práci tam. Ovšem, jestliže dneska situace na trhu práce v Evropské unii vypadá tak, jak vypadá, tak si ten mladý člověk musí také odpovědět na otázku, zda chce zůstat ve své zemi a čekat, až se naskytne nějaká práce, anebo si zvolit menší zlo, protože žádná z těch situací není moc eh, dobrá a alespoň na nějakou dobu opustit tu země. Já tady zastupuju zemi, která to nejvíce ukazuje, protože více než milion mladých Poláků momentálně eh, jsou, a myslím tím nejenom mladých, ale vůbec Poláků, jsou teď eh, ve Spojeném království, hodně je jich v Irsku, v Nizozemí a opravdu někteří z nich opustili Polsko, protože tam nebyli schopni se najít práci. Dnes už se ta tendence trochu vrat, mění, e, někteří se vracejí a mladí už se tak snadno nerozhodují odjet. A ti schopní, o čemž hovořila Nadia Hiršová, ti schopní, kteří Eh, odjeli, aby se zvýšily kvalifikace a získali nové zkušenosti, ty se vracejí. A dnes tyto dovednosti a schopnosti využívají v Polsku a polské hospodářství z toho eh, má zisk. Tolik eh, bych tomu řekla a jsem pevně přesvědčená, že dosáhneme dohody, která bude uspokojivá pro nás. Pro řekne, děkuji vás za účast, aktivní účast, já, za otázky, já jsem si to všechno poznamenala, doufám, že to bude užitečná plodná práce. Děkuji. Merci beaucoup et bon courage. Děkuji mnohokrát a Přeji vám hodně odvahy k vypracování kompromisních návrhů, o kterých budeme diskutovat 8. července. Dostáváme se k poslednímu bodu dnešního odpoledne. Budeme se zabývat stanoviskem našeho výboru ohledně zprávy pana Prusta, výboru ITRE. Tato zpráva se týká iniciativy CAR 2020, je to iniciativa komise, týká se akčního plánu pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě. Předávám slovo naší navrhovatelce Birgit Sipel, aby nás seznámila se svým návrhem stanoviska. Ja, vielen Dank. Ich darf mich auch... Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala za to, že vůbec bylo možné ten bod posunout směrem dozadu, tak abych měla možnost představit svůj návrh stanoviska týkající se uh, akčního plánu. Já jsem velmi přivítala tuto iniciativu komise, protože eh, během krize se ukázalo, že navzdory velkému významu finančního sektoru a v sektoru služeb je nezbytná i solidní průmyslová základna pro stabilitu Evropské unie, ale i stabilitu širšího, eh, širší oblasti. To znamená, že toto sdělení můžeme přivítat. Automobilový průmysl eh, zaměstnává 12 milionů lidí přímo a nepřímo. Není to 12 tisíc, ale 12 milionů, 12 tisíc by bylo příliš málo. Jsou to lidé, kteří pracují jednak u samotných výrobců automobilů, ale kromě toho také u různých subdodavatelů. Jde o to, že většina soukromých investic tady eh, putuje také do investic a to je velmi důležité pro konkurenceschopnost tohoto průmyslového odvětví a díky inovacím zajistíme udržitelná pracovní místa a to je pro nás jako pro členy výboru pro zaměstnanost velmi důležitá věc. Právě proto se ve svém stanovisku zabýváme eh, budoucností automobilového průmyslu pouze nepřímo. Řešíme spíše situaci zaměstnanců, jejich vyhlídky a potíže, kterým čelí právě v této situaci a v tomto odvětví, které se neustále vyvíjí. Víme, že automobilové odvětví je velmi dynamické, neustále jsou tu nové úkoly týkající se pohonu, paliv, hm, hmotnosti aut. Všechny tyto požadavky se mění a s tím souvisí také celá řada restrukturalizačních kroků, které jsou nezbytné. V této souvislosti je ale velmi důležité, abychom si uvědomili, že v rámci procesu restrukturalizace musíme zaměstnance co možná nejvíce zapojit eh, a využít je Zkušenost z minulosti ukázala, že zapojení zaměstnanců má velmi pozitivní dopad, protože jejich zkušenosti a znalosti je možno dále využívat, což je pozitivní. Automobilový průmysl není jenom úspěšné odvětví, ale je to také odvětví, které v rámci Evropské unie je velmi zasíťováno, eh, přeshraničně rozšířeno. To znamená, že je důležité, abychom v rámci restrukturalizace v celé Evropě vytvořili minimální standardy a abychom tedy nezlepšili šance pouze pro výrobce, pro samotný průmysl, ale také pro zaměstnance, kteří v, tém, v tomto odvětví pracují. A v této souvislosti sehrává zvláštní roli Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, to je na Bíledni. A já doufám, že členské státy budou schopny nalézt na radě EBSCO řešení, které bude pro všechny přijatelné. Už jsem hovořila o tom, že automobilové odvětví je odvětví, které je velmi flexibilní, eh, oblast, která musí neustále čelit novým obtížím, novým úkolům a proto je velmi důležité, aby zaměstnanci měli dostatečné kvalifikace. Musíme jim tedy napomáhat v rozvíjení kvalifikací eh, a proto je velmi vítané, že komise navrhuje jakýsi Eh, jakousi radu pro kvalifikaci v oblasti automobilového průmyslu, tak abychom věděli, jak se automobilové odvětví odvít, eh, vyvíjí. Eh, nejde pouze o vývoj vlastního vozového parku, ale jde také o to, jaké znalosti potřebují mít zaměstnanci, aby byli schopni dostat technologickému vývoji a proto další vzdělávání je jeden z nejdůležitějších bodů. A také členské státy by měly plnit právě tyto úkoly, když budou vypracovávat svoje národní plány zaměstnanosti. Měly by tyto aspekty zvláštním způsobem zohlednit a přijmout příslušná opatření. Už jsme slyšeli o tématu mobility, je to věc, která nás neustále zaměstnává z různých hledisek a v této souvislosti je velmi důležité, abychom, se, abychom si eh, nějak vytvořili eh, stanovisko k, pozit- eh, k mobilitě, nicméně nejdůležitější je, aby zaměstnanci byli o celkové situaci informováni, aby i tehdy, pokud pracují v zahraničí, měli zaručeny dostatečné podmínky, dostatečné standardy a nepostupovali žádné riziko. Takovéto stanovisko je vázáno určitou délkou, nebo možná než délkou bych hovořila o krátkosti, stručnosti a proto e, tedy můžeme o pozměňovacích návrzích diskutovat a e, můžeme celé to stanovisko naplnit více obsahem, tak abychom ho mohli hladce schválit u nás ve výboru. Děkuji. Děkuji, e, Veronika Lepe. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Je to e, návrh stanoviska, ale je to velice důležité pro náš výbor. Je to velmi důležité pro budoucnost automobilového průmyslu v Evropě. Je to důležité pro toto ekonomické odvětví. Je to velice rozsáhlé ekonomické odvětví a jde o to, jakým způsobem bychom měli zde eh, bojovat proti negativnímu vývoji. Ve stanovisku se objevují ty důležité body. Jakým způsobem můžeme zajistit větší konkurenceschopnost v Evropě? Je to otázka konstrukce automobilů, je to otázka excelence z hlediska kvality a také rozvoje trhu. Pokud se nám podaří zaměřit se na pokročilou technologii a na inovace, pak budeme nezbytně potřebovat pracovníky, kteří budou dobře vyškoleni. Evropský sociální fond by měl být tím rámcem, který by umožnil rekonverzi zaměstnanců, přeškolení těchto pracovníků, tak, abychom měli kvalifikovanou pracovní sílu, aby vyučení v tomto oboru bylo kvalitnější. Když už hovoříme o Evropském sociálním fondu, někdy se znepokojuje, protože tam nemáme prostředky pro všechna odvětví každém případě je velmi důležité pomoci zaměstnancům, aby se vyškolili v těch eh, nových odvětvích. Je tady program Kosme, je tady strategie 2020. I to eh, jsou možnosti, jak zafinancovat malé a střední podniky i významnější podniky. A pak eh, navrhovatelka se zmiňuje o dalším tématu, a sice restrukturalizace. Ve zprávě pana Sirkase jsme eh, kdysi hovořili o předjímání. I zde je to důležitý prvek. Já vám uvedu konkrétní příklad. Eh, z mé autonomní oblasti. Aragonu, kde bydlím, máme velmi důležitý podnik. Je prakticky největší, je to General Motors. A je to e, podnik, který má největší konkurenceschopnost e, v Evropě. Toto odvětví sice zaznamenává problémy, ale v Dubnu byla uzavřena dohoda mezi podnikem a odbory, tedy pracujících. Jaký byl výsledek této dohody mezi tímto podnikem a těmito pracovníky? Jednalo se o prevenci restrukturalizace. Výsledkem bylo udržení pracovních míst, dodržování přestávek, udržení také a zrušení noční šichty. Došlo k zmrazení mest a prémií, nicméně se zabránilo propouštění. To byl dobrý příklad prevence případných restrukturalizačních procesů v Evropě. Já jsem o tom hovořila s navrhovatelkou. Bylo by dobré pracovat ve prospěch tohoto odvětví, které je velmi důležité v Evropě. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Není tomu tak? Navrhovatelka hovořila o práci, která probíhala v rámci zprávy pana Cirkase paní Lepena o tom také hovořila. Chci říci, že ta lhuta na reakci komise na tuto iniciativa, iniciativu parlamentu už uplynula. Prakticky po měsíc komise nereagovala. My jsme obdrželi jakousi kartu hlavních informací, kde komise prohlásila, že hodla zorganizovat konzultaci ale nejednalo se tedy o odpověď, kterou bychom mohli očekávat v rámci tak významného tématu. Možná my bychom měli využít této zprávy paní Berkity Sipelové a připomenout to, co jsme odhlasovali v rámci zprávy pana Sirkase, protože odpověď komise byla naprosto nepostačující. V oblasti automobilového průmyslu otázky dobré restrukturalizace jsou velmi důležité. Dávám opět slovo paní navrhovatelce, aby eventuálně zareagovala na vystoupení paní Sipel. Mnohokrát děkuji. Já mohu být velmi stručná. Děkuji za připomínky. Myslím si, že tady máme určitou šanci. Děkuji za připomínky ohledně restrukturalizace. To bylo zvláště zdůrazněno a také význam pro tento průmysl a pracujících. Bylo by dobré eh, také tlačit na vzdělávání. Tady by bylo dobré, že v principu právě v automobilovém průmyslu je kladen velký důraz na vzdělávání a kvalifikaci to by mohlo být i samostatně financováno, ale samozřejmě mohou být tady stanoveny určité rámce a v tomto smyslu musíme zajistit, aby se využívaly také evropské prostředky právě proto, aby se tato kvalifikace prováděla. Děkuji také kolegním za to, že vedle otázky těch výrobců a prodejců automobilů by bylo dobré eh, do toho zahnout celé toto odvětví a proto se těším na další diskuse a doufám, že vypracujeme zprávu, která nabídne více, než bylo možné v tomto návrhu. Děkuji. Velmi dobře, děkuji mnohokrát. Takže pozměňovací návrhy do 2. července, budeme je rozebírat 5. září, kompromisy budou diskutovány 25. září a 26. září budeme hlasovat a ITRE rozhodla, že se vyjádří ke své zprávě 17. října. Tím jsme dokončili naše jednání, přeji vám příjemný večer a zítra se sejdeme v 9 hodin 10 a budeme mít jednání, které bude prakticky celé věnováno hlasování, takže vezměte si hlasovací lístky a vyzbrojte se trpělivostí. Příjemný večer.